Ladies and gentlemen, after this very nice video, I have the... Dámy a pánové, po tomto videu mám tu čest, že vás chci přivítat tady v parlamentu jménem prezidenta, předsedy Tajányho, který bude mít svůj projev později. Jsem velice hrdá, že mohu otevřít tuto první konferenci. Bude to tlumočeno do 23 jazyků, takže pokud si chcete přeladit na nějaký jiný jazyk, tak můžete. A v tom začátečním panelu tady máme vyvážený poměr mužů a žen. Tato konference je organizována předsedou Tajanem a potom různými výbory pro životní prostředí, pro rybolov a ve spolupráci s Evropskou komisí, především s generálním ředitelstvím pro moře, ale také generálním ředitelstvím pro výzkum a vývoj. Chci přivítat komisaře Carmenu Vela a Carlos Moedáš. A jsme tady také se zástupci mladé generace. Jejich zástupci jsou tady. V místnostích je spousta. A velice chci přivítat také všechny studenty a učitele z evropských škol v Bruselu. Je jich tady poměrně dost, takže vítejte, mladá generace. To skutečně ukazuje, že oceány a klima jsou důležité pro mladou generaci a myslím si, že je to velice dobře. Námořní politika má řadu různých aspektů a v podstatě skoro není možné zabývat se jimi všemi jenom v jedné půldenní akci, ale budeme se snažit, co můžeme. A už to různé prostředí, z kterého pocházejí ti řečníci v té úvodní části ukazuje, jak široká oblast to je. A potom máme tři panely. První se týká globální zprávy oceánů v budoucnu. Nechci tady jmenovat konkrétní řečníky, ale chci velice přivítat paní Marii Damanaky. Vítejte. Ta měla na starosti reformu společné rybářské politiky, což byl pro nás v Evropě skutečně velký krok. Druhý panel se bude zabývat tím, jak dosáhnout zdravých a čistých moří a oceánů. Budou se řešit témata, jako je výzkum oceánů, znečištění a klimatické změny. A poslední panel bude řešit, jak dosáhnout udržitelné modré ekonomiky a budou tam mluvčí nejenom z těch tradičních sektorů této ekonomiky, ale jde také o energetickou produkci a o pěstování řas. A někteří poslanci se zde také vyjádří v krátkých vyjádřeních. Nemáme bohužel čas na skutečnou přestávku, ale pokud třeba nakonec budete mít trochu času, tak si také prohlédněte tu výstavu před hemicyklem. Jsou tam skvělé příklady projektů financovaných EU, jako je třeba Kopernikus, který má také velký námořní rozměr, nebo Marina, tam, nebo projekt Responsible se slovem C. A dnes jsme měli skvělé diskuze s lidmi, kteří pocházejí z těchto projektů a oni říkají, že o oceánech se musí hovořit i v ulicích. My teď nejsme na ulici, ale myslím, že toto plénum tady v hemicyklu je už tím prvním krokem. V posledních dvou letech došlo k určitému obratu, pokud jde o moře a oceány. Jsou nyní jednou z velkých priorit. A naštěstí nejenom kvůli tomu znečištění plasty. Konají se konference na Bali v Norsku, jsou pořádány různé akce, kdy se čistí pláže, které organizují různí jednotlivci nebo organizace a různé akce se organizují po celém světě. A myslím, že ta nejlepší odpověď by byla vytvořit v Evropském parlamentu výbor MÁRE, kde by mohly být řešeny všechny námořní záležitosti. A konference, jako je ta dnešní, jsou krokem tímto směrem. Dalším příkladem je skupina Syrika. Někteří kolegové jsou tady například Sofia, bylo to založeno v roce 2014 jako platforma pro námořní záležitosti. Účastní se tam všechny zainteresované strany, neziskové organizace, odvětví a podobně. Proč je tedy pro nás tato politika tak důležitá? Ano, žijeme na modré planetě 70% tvoří voda, oceány jsou zásadní pro naše klima, váží CO2 a produkují kyslík. Každý druhý náš nádech pochází z oceánu a je to velmi relevantní pro život a budoucnost lidí. Potřebujeme suroviny, potřebujeme potraviny, je třeba i námořní doprava. 90 se dopravuje po moři, ale naše oceány jsou ohroženy a potřebují naši pomoc. Do budoucna potřebujeme zdravé oceány. A to je samozřejmě důležité i pro nás jako Evropany. Evropa je mořský kontinent. Máme 70krát větší hranici pokud jde o moře. Využíváme různou námořní energii a EU je také na čele výzkumu v těchto oblastech. Vítám tady profesora Hercika, který bude hovořit později, ale nepotřebujeme pouze více výzkumu. Víme více o měsíci než o hlubokém moři a to se musí změnit, takže potřebujeme mnohem víc informací o oceánech a musíme mít přístup k výsledkům těchto výzkumů a musíme propojit vědu s lidmi. Potřebujeme určitou gramotnost, pokud je o oceány a jsme na dobré cestě. V Evropském parlamentu usilujeme o pilotní projekt pro znalost nebo gramotnost, pokud je o oceány. A ta eh, výzva byla spuštěna ze strany generálního ředitelství pro moře. A eh, UNESCO připravuje desetiletí zaměřené na oceány a později nám o tom řekne více jeden třečníků. Námořní politika EU má dlouhou tradici. V Evropském parlamentu i v komisi jsme hovořili o integrované námořní politice, politice rybolovu, o modé ekonomice, o námořním prostorovém plánování a byla přijata také legislativa pokud jde o přístavy. A to vše je dobré pro čistí, čistější oceány. Je tady spolupráce se všemi evropskými orgány, s komisí a s radou. A komise tady odvedla hodně práce v tom, že určitým způsobem zdůraznila tuto problematiku a teď samozřejmě je třeba dobrá implementace v členských státech. Zní to jednoduše, ale že to není tak jednoduché. A potřebujeme mladé lidi, kteří budou pracovat v těchto oblastech, budou pracovat na udržitelné modré ekonomice. Souvisí to třeba s iniciativami na Bali, týkajícími se plastových obalů nebo souvisí to s lidmi, kteří se účastní klimatických pochodů. Je tady projekt týkající se sledování odpadu. Musíme navazovat na silné stránky, abychom dosáhli udržitelné modré ekonomiky. A myslím, že potřebujeme misi pro zdravé oceány v nadcházejícím programu Horizont Evropa. Takže nyní je krátce před evropskými volbami a my organizujeme tuto akci o budoucnosti modré planety, ale oceány nejsou volební oblastí, nejsou tam žádní voliči, ale stejně jsou tyto oblasti pro nás velice důležité. A někdo, kdo o tom ví, hodně se mnou bude určitě souhlasit. Byl to pořadatel konference v roce 2017 na Maltě, je to komisař Carmenu Vela takže nyní máte slovo. Thank you. Děkuji. Vážení poslanci, vážené poslankyně Evropského parlamentu, kolegyně Gezi, kolegové, komisaři Karlosi, bývalá komisařko Marie, dámy a pánové. Velké poděkování za to, že jste se k nám připojili, když dnes jednáme o budoucnosti modré planety. Jako řada Evropanů jsem vyrostl doslova u moře. A mé nejmilejší vzpomínky jsou vzpomínky na dětské, léto dítěte u moře na pláži. A tyto, s časem jsou tyto vzpomínky ještě milejší. Ale bohužel to neplatí o oceánech. Byl jsem svědkem stále většího tlaku který je stále vyvíjen na místní zdroje a ekosystémy. Naslouchal jsem přátelům rybářům, kteří si stěžovali, že mají stále méně ryb v sítích. A sledoval jsem změny klimatické, přemíra rybolovu, které si vybírají svou daň. A to, co se dnes děje, nás nutí si uvědomit, že zelená a modrá musí jít ruku v ruce. Od, toho, od doby, když jsem se ujal funkce před pěti lety, jsem tvrdě pracoval, abych rozšířil tuto koalici pro produktivní zdravé moře a oceány. A ať je to doma, anebo v zahraničí. Koalice polit, politiků, podnikatelů, aktivistů, občanů, mladých, kteří mají zájem o svou budoucnost a kteří jednou tu modrou planetu od nás zdědí. A proto jsem rád, že tu vidím plný sál. Ukazuje to, že povědomí roste o tom, jak jsou důležité oceány pro naše ekonomiky, pro naše klima, ale zejména pro naše vlastní přežití. A jsem hrdý na to, co Evropská unie dokázala v posledních pěti letech. Za prvé, naše pravidla, která omezují jednorázové plasty a naše závazné cíle v oblasti recyklace, činí z Evropské unie světového lídra, pokud jde o řešení mořského odpadu. Za druhé, určili jsme více než 10 našich pobřežních a námořních oblastí jako oblasti, které jsou chráněné. Ještě dva roky před eh, lhůtou 2020, která platí mezinárodně. To přispívá k dosažení dobrého ekologického stavu našeho oceánu, našich oceánů. V souladu s, je, s, se směrnicí o jednotném mořském rámci. A naše snaha o prosazování udržitelného rybolovu přináší ovoce. V řadě části Evropské unie rybolov je v, v nejlepší podobě. Populace, které jsou loveny za udržitelně, se zdvojnásobil oproti eh, roku 2017. A oproti pěti letům, době před pěti lety. Jsme také svědky, že modrá ekonomika se z, zapsala na, na mapy. Energetika dostala financování na výzkum a pokusy. A toto nové odvětví eh, má, eh, se dostává do prekomerční fáze. Další odvětví budou těžit z spuštění tzv. modré platformy. A my jsme investovali více než 500 milionů euro do námořního výzkumu. Zabýváme se mikroplasty a potenciálním ohrožením, které představují nejen pro mořský život, ale také pro zdraví lidí. A vím, že kolega Carlos o tom bude hovořit za chvilku a neomozili jsme naše ambice na Evropu. Konec konců oceány jsou sdílenou celosvětovou odpovědností. A jsem velmi rád, že mohu oznámit, že jsme právě zveřejnili naši první průběžnou zprávu o tom, co dokázala Evropská unie, aby zlepšila zprávu moří. A tato zpráva hodnotí naše úspěchy po schválení našeho programu pro integrovanou zprávu oceánu z listopadu 2016. Je to program 50 akcí, které posílily mezinárodní spolupráci. Je to program, který upevnil pověst Evropské unie celosvětově jako spolehlivého partnera. Je to program, který z nás Evropanů činí špičkového poskytovatele pomoci a technické podpory pro udržitelné kroky v oceánech a pro ekonomický růst. Například eh, jsme oddělili 150 milionů euro, abychom podpořili udržitelný rybolov a akvakulturu, abychom prosadili chráněné oblasti v mořích, abychom vyčistili námořní dopravu a modernizovali přístavní infrastrukturu. Pomohli jsme hlavním velmocím v oblasti rybolovu, aby reformovali své kontrolní systémy, aby lépe bojovali s nelegálním rybolovem, aby efektivněji bojovali skrze jedinečný systém červených a žlutých karet. Také jsme navázali partnerství s klíčovými subjekty, jako je Čína a Kanada. Uzavřeli jsme novou dohodu o rybolovu v Arktidě, abychom zabráli, zabránili neregulovanému obchodnímu rybolovu v Arktickém oceánu. Prosazujeme modrou ekonomiku nejen v Evropské unii, ale také v pobřežních oblastech a pobřežních státech, včet, podle zásad financování modré ekonomiky, což je zásadní iniciativa, která má zajistit udržitelné financování této ekonomiky. Kolegové, dámy a pánové, předvečer voleb do Evropského parlamentu v roce 2019 jsem přesvědčen, že musíme sdělit občanům, co dělá Evropská unie pro ně pro jejich společenství, pro jejich rodiny, pro jejich budoucnost. A oceán je skvělým místem, kde začít. Konec konců, jak, řekl, jak říká předseda Juncker, chceme působit více u těch velkých věcí. A co může být větší než oceán? Takže vyšleme toto sdělení, jak působí Evropská unie, jak se snaží pomoci na pobřeží doma i v zahraničí. Pro naši modrou planetu, pro naši modrou budoucnost. Děkuji vám. Thank you very much, Kamenu. Now... Děkuji moc, Karmenu. A nyní má slovo rada. Zmínila jsem, že jsme tady všechny tři orgány, parlament, komise a samozřejmě rada. A Rumunsko nyní předsedá radě, takže nyní je tady s námi Adriana Petku, je ministrině z Ministerstva pro vody a lesy v Rumunsku. A většina z vás si asi musí nasadit sluchátka, protože Adriana bude hovořit rumunsky, takže máte slovo. It's good. Yes. Thank you, Jessie. Domnilor comisari, stimați deputați europeni, stimați delegați, Doamnelor și domnilor, just work. <laughs> În primul rând doresc să mulțumesc Parlamentului European și Comisiei. Já bych chtěla poděkovat Evropskému parlamentu a komisi za uspořádání této konference na vysoké úrovni. Ta je velice důležitá v tom kontextu úsilí, které provádí EU na záchranu morského a oceánského prostředí. tak aby oceány a moře mohly zajistit ten udržitelný rozvoj těch aktivit, které na nich závisí. Myslím, že pobřeží a oceány jsou zásadní součástí globálního ekosystému. Představují novou hranici. Poskytují nám prostor, zdroje, energii a potraviny, které lidé potřebují. A z tohoto důvodu mohou oceány a moře přispívat k vymícení chudoby tím, že poskytnou nová udržitelná pracovní místa. Zároveň jsou hlavním regulátorem klimatu na globální úrovni. Takže pokud chceme lepší budoucnost, musíme pochopit koncept udržitelných moří. Ale než tak učiníme, je naší povinností zastavit ničení moří a oceánů. Musíme zajistit, aby ochrana oceánu a moří byla klíčovou součástí naší politiky. Rumunsko je přesvědčeno, že opatření na ochranu jsou tady velice důležitá. Pro nás Černé moře není jenom oblast přírodních zdrojů, je to také velice hodnotný ekosystém. Je napojen poměrně málo na světové oceány, takže je tam eh, větší tlak ze strany lidí, protože na pobřeží žije 200 milionů lidí. Chceme se zaměřovat na snižování znečištění a na podporu udržitelného rybolovu. Za účelem zachování mořského ekosystému pro udržitelný rozvoj pobřeží. Ovšem moře není možné chránit bez regionálního přístupu, který je založen na spolupráci v rámci úmluvy proti znečištění Černého moře. A proto bychom chtěli, aby se EU stala jednou ze stran této úmluvy. Chtěla bych zdůraznit, že odpad v mořích Znečištění moří je jedním z hlavních problémů, pokud jde o ochranu mořského prostředí. Plasty a mikroplasty jsou jednou z hlavních hrozeb pro moře. A plasty se tam nacházejí, protože se velmi špatně nakládá s odpadem a se skládkami. Musíme přiznat, že je to velmi složitý problém, protože je to přeshraniční záležitost a protože námořní regiony mají různé charakteristiky, takže abychom tyto problémy vyřešili, musíme koordinovat naše úsilí na mezinárodní i na regionální úrovni. Takže regionální úmluvy o mořích hrají velmi důležitou roli v koordinaci strategií pro moře a oceány. V té úmluvě týkající se Černého moře máme strategii boje proti odpadu v mořích a těch šest zemí, které jsou stranami té úmluvy, se snaží o co největší úsilí v boji proti tomu znečišťování. Snižování množství plastů je zásadní v oběhovém hospodářství, takže jsou potřeba systémy sběru a třídění a certifikace těch společností, které se tím zabývají. Takže plasty plastový odpad již nebude skladován nebo recyklován, ale bude spalován. Naopak, nebude spalován, ale bude recyklován. Musíme tedy zaměřit naše úsilí na prevenci odpadu a na správné nakládání s odpady. Podporujeme partnerství v tomto ohledu a také se musíme věnovat produkci a udržitelné spotřebě na mezinárodní úrovni. Vzhledem k tomu rozsahu tohoto fenoménu, tedy plastového znečištění, tato otázka bude na pořadu neformální Rady pro životní prostředí v květnu 20. a 21. května v Bukurešti. Na mezinárodní a regionální úrovni je důležité plánovat a řídit různé činnosti, ke kterým dochází na pobřežích, různé hospodářské činnosti a musíme být také součástí informačních kampaní pro veřejnost. Musíme se dívat na dopady klimatických změn. Dojde ke zvyšování hladiny moří a oceánů a zvýší se počet extrémních fenoménů, pokud jde o počasí extrémních povětrnostních jevů. My jsme navrhli opatření, abychom zastavili erozi pobřeží u Černého moře a abychom tam chránili majetek na těchto pobřežích. Rumunsko je největší zemí v deltě Dunaje a přispívá k vývoji plánu zprávy pro deltu Dunaje. A jde o zlepšení kvality vody včetně té vody v té deltě. A je potřeba snížit také znečištění eh, různými eh, látkami, pokud jde o potraviny. Rumunsko také podporuje regionální spolupráci a přispívá k úsilí, které vynakládá Evropská unie za účelem optimalizace prostředí mořského na základě rámcové směrnice pro strategii EU pro mořské prostředí. Věříme, že integrovaný přístup všech politik musí zohledňovat mořské životní prostředí. Takovýto přístup je zásadní pro zajištění hospodářských a sociálních politik, které budou udržitelné a podpoří lidi v přizpůsobování se změnám klimatu a podpoří zachovávání diverzity v mořích. Já jsem přesvědčena, že tato konference povede k velkému pokroku, abychom mohli lépe dosahovat našich cílů, abychom měli udržitelnější oceány a udržitelnější využívání zdrojů námořních. Děkuji. Děkuji, Adriano. Skutečně, že ta rumunská cestovní mapa vypadá velmi slibně a pokud splníte všechno, co jste si přece vzali, tak to bude skvělé pro Černé moře a oceány. Dalším řečníkem je komisař Karoš Moedáš, který odpovídá za výzkum, vědu a inovace. A jsem Carmen Vela zmínil už 500 milionů, které půjdou do projektu výzkumu moří, ale podle vás to možná bude ještě více, ale uvidíme. Paní předsedkyně, milí přátelé, státní tajemníku, kolego Karmelu, bývalá kolegyně Maria Damanaky, která zde sedí. A já obvykle sedám tam, kde teď sedíte, a takže oceány mám na programu každý den ve svém kabinetu. Dívám se do publika a Vzpomíná a dívám se na mladé. A myslím, že vaše generace, ta mladší generace, má takové štěstí. Vy jste generací, která zažije úžasné věci v oblasti vědy a technologií. Vylečí se nemoci, které zatím léky neznají. Kvantové výpočty nastanou a čekají vás i velké výzvy a ta výzva, která je před námi, je jednou z největších výzev, která existuje před vámi. A já jsem přemýšlel o tom, že budu hovořit o tom, že po pěti letech jako komisař jezdím po Evropě, setkám se s premiéry, prezidenty a ministry a významnými lidmi. A když se když mám na to vzpomínat, na koho si nejvíc, kdo mě nejvíce oslovil, tak co to jde jako vy. Jedna z osob, která mě skutečně inspirovala, je velmi mladá osoba. Je, je to mladý muž, který se jmenuje Bojen Slát, je nizozemec a když mu bylo 16 let, tak si představte, že v 16 letech se vydal na cestu na pobřeží Středozemního moře a viděl tam spoustu plastu a byl z toho zdrcen. A řekl si, že s tím něco musí udělat. A to je rozdíl mezi vaší generací a mou generací. Tak vaše generace se skutečně o něco snaží. A cítí, že vaše úloha jako generace není jenom si sehnat práce a jít na univerzitu, ale skutečně věci změnit. A příběh Boeing Sata, což je příběh vaší generace. Je to mladý chlapec, který se rozhodl, že vyčistí oceán, ale lidé se na ně obrátili, řekli, podívejte se, existují technologie pro čištění oceánu a Bojen si řekl, podívejte se, ty, jde o to, aby, aby ty technologie znamenaly, že se nám podaří, že nebudeme získávat ten plast, ale ten plast by se měl dostat k nám z oceánu a vymyslel novou technologii, která využívá mořské proudy, aby udělali něco, o čem přemýšleli inženýři a významní vědci, ale zabývali se vlastně pouze danými možnostmi a Boensland při, přichází s úplně novou představou. A pokud se mu to povede, a víte, že také zaznívá skepse, podaří se mu to, je to dobrý postup nebo ne, ale dvě věci udělal, které jsou velmi důležité. Za prvé, dal si úkol vyřešit tuto otázku a skutečně se to dostalo do povědomí všech. Všichni o tom hovoří a když se podíváte na dobu před 15 lety, pokud je o klimatické změny, tak si začnete uvědomovat, že čas je vlastně měřítkem tohoto problému. Když se dnes zabýváme plastem v oceánech, tak jsme na tom zřejmě tak, jak jsme na tom byli před 15 nebo 20 lety. A když se nad tím zamyslíte, 8 tisíc tun plastu každý rok se dostane do oceánu. Ale mý prarodiče přicházejí z doby, kdy žádné plasty neexistovaly. Takže z, generač, z generace lidí, kteří dnes žijí, vlastně, a kteří se nepřemýšlejí na plasty, my dnes posíláme do oceánu 8 milionů tun plastu ročně. Každý, kdo se dostane na pobřeží moře a, a vyhodí pět nákupních tašek plastu do moře. Bojenslát byl tím, kdo skutečně přiměl lidi, aby se tím zabývali. A to je typické pro vaši generaci, protože my jsme hovořili zde v parlamentu s, s dětmi a chtěli jsme zajistit ochranu dat. A my dět, mé děti tom, tomu nikde nevěnovali pozornost. A jednou přišli domů a řekli, tati, existuje youtuber, který nám říká, že Evropská unie zastaví internet. A protože komunikují s youtuberem tak, jak nekomunikují se mnou, a Bojenslad svým způsobem skutečně zaměřil pozornost na ten problém právě formou komunikace, která byla odlišná. A proto jedna z věcí, kterou jsme se zabývali v mé oblasti, je v zásadě dívat se na zkušenost Bojensláta a postupovat stejně na evropské úrovni. Takže jsme vytvořili myšlenku jednotlivých misí pro Evropu. A já si přeji, aby jedna z těchto misí se týkala právě oceánu. A neznamená to, že budeme vkládat prostředky do oceánu, ale musíme dělat něco, co bude konkrétní. Musíme se snažit eh, to nějakým způsobem kvantifikovat. Co uděláme konkrétně, abychom vyčistili oceány? A to je zřejmě jiný postup oproti tomu, jak o tom hovořil kolega Karmenu a komunikaci. Musíme komunikovat s vámi a vaší generací a potřebujeme vaši pomoc. Potřebujeme vaši pomoc, aby se změnil náš způsob komunikace. A moje poslední sdělení se týká toho, že se dostáváme do významné doby. Dostáváme se do období evropských voleb. A období evropských voleb, kdy vidíte, že svět se tolik změnil, když jsem sem přišel v roce 2014, tak ten svět byl jiný než dnes. Objevily se fake news, lidé říkají, že na odbornicích nezáleží. Před rokem 2014 tomu tak nebylo, jak tomu je teď. Takže to, jak politici musí vlastně vás zapojit, závisí na vás. Vy musíte říct si politikům, co chcete pro svou generaci. A to děláte každý pátek, když jsem v kanceláři. Říkáte lidem, říkáte politikům, že tohle je důležitá věc. Říkáte, že nejde jenom o to, že politici něco s těmi oceány udělali, ale co uděláte? Kdy je vyčistíte? Kdy se to, sta- kdy se to stane? Kde je ta technologie? Kdo ji použije? Protože nakonec my závisíme na oceánech víc, než si myslíme. Sylvia Earle, kterou mám velmi rád, a tím skončím, řekla jednou, že lidé jsou námořní bytosti. My sice nežijeme v oceánech, ale závisíme na nich přesně tak, jako kdybychom tam žili. A to bych skutečně vám chtěl sdělit jako sdělení. Můžete se na nás spolehnout, budeme naslouchat vašim prozbám, ale a budeme s tím skutečně něco dělat v tom budoucím cyklu. A chtěl bych vyzdvihnout práci Carmenu Vela, který od začátku se zabýval tímto programem jako můj kolega a moje kolegyně Gezine Messner je také naším velvyslancem pro tuto problematiku. Dělali jsme to hodně, možná jsme nekomunikovali dost, ale chtěl bych vám poděkovat za vaši pozornost. Thank you very much, Děkuji moc. Pane komisaři, skutečně vidíme tu vášení pro oceán, pro někoho, kdo je z Portugalska nebo z Malty, tak tam je to asi logické, ale eh, když jste hovořili o Bojanu Slatovi, tak já zmíním Marcelu Hanč, to je studentka architektury z CAH, zmínila jsem ji ve svém projevu, ale možná ji neznáte, tak ona také našla další způsob, jak bychom se možná mohli zbavit problému s plasty. Ona je architektka, která se ráda potápí a zjistila, že kolem je spousta plastů, že se jí to nelíbí, že to chce změnit a vyvinula jako architektka určitou platformu nebo určitý most spolu se strojírenskými inženýry z univerzity a mikroplasty jsou lehké a plavou, ale kvůli vlnám a proudům se mohou i potopit. A Ona si myslela tedy, že by měly ty mikroplasty být na povrchu a když eh, sklidníme touto platformou, tímto molem nebo mostem ty vlny, tak je možné ty mikroplasty odstranit. Ještě to nebylo otestováno, je to zatím jenom nápad, ale myslím, že když budeme mít dostatek takovýchto mladých lidí, tak to bude skutečně dobré pro oceány. A e, jde tedy o společnost. Samozřejmě my jsme také důležití jako instituce, ale je to i na společnosti. Další řečnice Ženevě Ponci je ředitelka bruselské kanceláře Institutu Žaka Delorse a je vlastně zástupkyní společnosti, první z řečníků, kteří zastupují společnost. Takže máte slovo. Děkuji, Gezine, a děkuji také Carmenu za pozvání, abych zde dnes pohovořila. Dobré odpoledne všem, dámy a pánové. A zdravím také mladou generaci, která je zde tak dobře zastoupena. Pro mě je privilegiem, že mohu promluvit tady na této konferenci. Je to skutečně nesmírně aktuální, že se zde setkáváme dnes. Je několik dní po tom, co 1,5 milionu mladých lidí vyšlo do ulic po celém světě, kde vyzývají ke krokům v oblasti změn klimatu a jednat musíme. Máme dostatek prohlášení a dohod, eh, kterými bychom se mohli zabývat celá desetiletí. Zdr- Oceány jsou zdravím planety a jejího klimatu. Je to zdroj veškerého životu na této planetě. Poskytují nám každý druhý nádech. Miliardy lidí se na oceány každý den spoléhají pro své živobytí a ochrana oceánů není tedy pouze volbou, jde o otázku přežití. Pokud je oceán zodpovědný za zdraví planety, tak jižní oceán je srdcem tohoto oceánu, nebo srdcem planety. Ten silný proud, který krouží kolem Antarktidy, posílá vodu, která je bohatá na živiny skrz veškeré oceány globálně. A ta biodiverzita, která nám poskytuje potraviny, inspiraci a kyslík, má svůj zdroj v Jižním oceánu. Mě vždy přitahoval oceán. Své dětství jsem strávila u moře v Tunisku. Některé moje nejstarší Vzpomínky jsou vzpomínky na dobu strávenou se svou rodinou u vody. Potápěla jsem se od té doby a šnorchlovala jsem na řadě míst na světě. A na jedné straně jsem byla nadšená z krásy oceánu, ale zároveň ten špatný stav oceánu mi dělal velké obavy ať už v mé domovské zemi, kde umírají kvůli plastům želvy, a nebo kvůli oblastem, kde velice klesá biodiverzita. Když jsem byla ředitelkou kanceláře WWF, snažila jsem se posílit naše akce týkající se oceánu a nedávno jsem se připojila do skupiny influencerů na podporu oceánů a neváhala jsem. My jsme, nazýváme se Antarktika 2020, je to skupina osmi členů ze všech oblastí světa a chceme chránit Jižní oceán a vodu v okolí Antarktidy. Je to velice bohatá oblast, jsou tam tučňáci, velryby a ty všechny se tam živí velkým množstvím krunířovky krylové. Vědci, tisíce vědců se této diverzitě věnují. V roce 1959 na vrcholu studené války se státy rozhodly, že Antarktida bude místem míru a vědy. To byl velmi odvážný krok. Je to krok, který ukazuje, že tento ledový kontinent a jeho voda musí být více než politika, musí být nad politikou. A na mírovém fóru bylo rozhodnuto, že to bude jeden z projektů, které budou v tomto roce podpořeny. A 25 členů výboru pro ochranu živých zdrojů v Antarktidě se rozhodli. EU je jedním z těchto členů a veškeré důkazy ukazují, že nejlepší způsob je ochrana rozsáhlých mořských chráněných oblastí. A tím můžeme udělat takové kroky, které žádají mladí lidé. EU navrhla dvě velké chráněné oblasti v Jižním oceánu. První část je východní Antarktida a druhý je Vedelovo moře východní Antarktida, ten návrh má skoro 1 milion kilometrů čtverečních a ten návrh pochází ze strany Francie z roku 2011. Ochrana oceánů je obtížná, jsou tam různé zájmy a tyto vody jsou znečišťovány. Prostě se nám nedaří jednat. Na co tedy čekáme? V roce 2015 Barack Obama ukázal, že ochrana Jižního oceánu je obtížná, ale je možná. Barack Obama hovořil se svým kolegou, čínským představitelem Xi Jinpingem, a získal podporu Číny na vytvoření mořské chráněné oblasti Rosovo moře. V nadcházejícím roce s podporou Ruska bylo dosaženo koncenzu a vznikla největší námořní chráněná oblast na planetě. V letošním roce musí jednat EU a Francie. Musí dát prioritu přežití planety. Carmenu Vela, Federica Mogherini a Donald Tusk se zavázali, že EU bude chránit Jižní oceán. Xi Jinping přijede do Evropy, nejprve do Monaka, poté do Paříže a poté možná i sem do Bruselu. A moje dnešní sdělení, sdělení ze strany Antarktiky 2020, sdělení ze strany mladých lidí, kteří jsou zde přítomni, je, abychom jednali v otázkách klimatu a jednali v otázkách ztráty biodiverzity. A proto musíme chránit Jižní oceán. Děkuji. Děkuji, Genevieve. Myslím, že se všichni budeme všichni maximálně slyš, snažit chránit arktické oceány. A nyní zde by měl vystoupit Daniele Fernandez. Nemohla se dostavit kvůli vízovému problému a místo toho máme dva další zástupce mládeže. A nyní vystoupí Nele van Hojvegen, je to delegátka mládeže OSN pro udržitelný rozvoj za nizozemsky mluvící radu mládeže z Belgie. A Sebastian Wilmart zastupuje francouzsky mluvící radu mládeže Belgie. Takže Nele, prosím, vážení delegáti, komisaři, příslušníci všech generací Děkujeme, že, má, že nám dáváte slovo. Jsme tu proto, abychom zastoupili Belgickou radu mládeže. Ale také jsme přišli, aby další hlas, další hlas, hlas další generace zde zazněl. A naše fyzické prostředí, naše, naše budoucnost je zde zastoupena. Přes milion z nás minulý týden okupovali ulice abychom vás vyzvali k odvážným krokům v oblasti klimatických změn. To se netýká našich dětí a budoucí generace. Týká se to nás, naší budoucnosti. Zdraví a prosperita lidstva je přímo svázána se stavem našeho životního prostředí. Globální oteplování zahřálo oceány o ekvivalent jedné výbuchu jedné atomové bundy, bomby a život v mořích vymírá. A, Arktida bude o 5 stupňů teplejší na konci století, pokud, i když bychom podnikli veškeré možné kroky. Snažíme se dosáhnout takové úrovně, aby civilizace mohly přežít. V roce 2100 přes polovina našich oceánů bude mít jinou barvu než dnes. Představte si, když uvidíte záběr z družice modré planety, která bude k nepoznání. Nejen, že se změní barva, ale korálové útesy, které vlastně podporují 25 života v mořích, budou ustupovat. A přes omezení globálního oteplování na 1,5 stupně 90 koralových útesů bude zmařeno v následujících desetiletích. A mezi tím fosilní paliva a dotace na energetiku jsou stále významná v zemích OECD. A Evropská unie stále umožňuje vytvářet zákony, které odrážejí právo na vodu a úplný zákaz glyfosátu jak můžete být nečinní vzhledem k této skutečnosti. Evropa podniká celou řadu iniciativ, ale to nás nezachrání před nadcházející katastrofou. Víme, že budete mluvit o modré ekonomice. My, tomu, my musíme vědět, že toto by mělo být víc než jenom nálepka. Musí to znamenat posun v, v, v praxi a ve veškerých aktivitách, které souvisejí s oceánem. Měli bychom se zdřet veškerých škodlivých kroků pro životní prostředí a přejeme si, abyste se všichni k tomu zavázali. Oceány jsou novým Eldorádem. Vidíme, že jsou zdrojem dopravy, minerálních zdrojů, energetiky, volného času a potravin. Ale my sdílíme planetu s dalšími živými bytostmi, na kterých závisíme a na to bychom neměli nikdy zapomínat. Ochrana od ekosystému v oceánech je nejlepší cestou, jak čelit klimatickým změnám a jak zaručit přežití životaschopných ekosystémů, které budou prospěšné pro lidi, pro přírodu a pro podnikání. Tak se prosím tím zabývejte vážně. Vyzýváme vám, abyste vynucovali pravidla EU v oblasti rybolovu a vytvářet skutečně chráněné oblasti v moři. But this and global ocean go- ale toto a globální zpráva oceánu samo nebude stačit. Boj proti klimatickým změnám je boj proti hladu, chudobě, zdravotním problémům a nerovnosti. Chceme, abyste přijali strukturální kroky, abyste změnili systém podle fyzické reality této planety a podle skutečných potřeb lidí. Nejde pouze o vyčištění oceánů, Jde o to, abychom je přestali plnit tím odpadem. Vy víte, jaká je ta situace a máte i řešení, ale rozhodli jste se, že se budete dívat jinam a nebo si myslíte, že není možné překonat ty zájmy, které jsou s tím spojeny? Chceme vám ale připomenout určitá opatření, o kterých musíme hovořit. Musíme hovořit o penězích. Je na čase, abychom začali uvažovat o fiskální spravedlnosti a zdanění s ohledem na životní prostředí, nejenom slovy, ale i kroky. Daňové výnosy se musí zvýšit prostřednictvím určité uhlíkové daně. Příští Evropská komise musí bojovat proti daňovým únikům, musí to být její priorita a musí skončit daňový dumping. A samozřejmě zásadní v této iniciativě musí být sociální ohledy. EU a veškeré členské státy musí přijmout zcela nové chápání veřejných financí. Tím, že financování bude přispívat udržitelnému rozvoji. Nejde ale pouze o veřejné finance a o dotace. Nové chápání obchodu má možnost být prospěšné jak pro lidi, tak pro životní prostředí. Jde o přesun podpory nezdravého životního stylu. Například bychom mohli přijmout index lidského rozvoje eh, jako zásadnější než jenom růst HDP. Pokud jde o pravidla Světové obchodní organizace, to je třeba změnit eh, a zohlednit tam obavy týkající se životního prostředí. Již byly podniknuty určité drobné kroky, například výdaje týkající se 25%, ale to je nedostatečné, pokud ta snaha o snižování CO2 nebude dostatečná. Je třeba fungovat a sloužit hospodářské transformaci. Potřebujeme změnu systému, ne změnu klimatu. Kromě specifických požadavků týkajících se na mořní a oceánské ekonomiky eh, potřebujeme zapracovat také mezigenerační spravedlnost, aby to bylo měřítko a součást všech politických rozhodnutí. Vědecké eh, důkazy eh, ty již máme a řešení již také máme, ale to, co nám chybí a to, co musíme teď přijmout, je politická odvaha. A teď je ideální čas veřejné mínění poskytuje velkou podporu, protože je skutečně v sázce naše budoucnost. A my jsme se vyjádřili jasně a můžete se rozhodnout, na které straně dějin chcete stát. Chceme spolupracovat společně na ochraně naší generace a budoucích generací, tak se prosím staňte součástí této změny. Neil Sebastian, Všichni pečlivě eh, naslouchali vašemu vyjádří, Sebastian, bylo to velmi dojemné, vašemu příspěvku a slibuji vám, že uděláme maximum. Samozřejmě je velmi obtížné eh, dělat politiku v reálných podmínkách, ale pokusíme se to. Tím se dostáváme k zahajovacímu ceremoniálu. Nyní dojde k eh, takzvané rodinné fotografii a vysvětluji, že my sejdeme dolů mezi vás a všichni společně se vyfotíme a chci vyhlásit eh, další panel. Alain Kadek bude předsedat dalšímu panelu. Alain Kadek je, má spoždění a míst, zastoupí jej Gabriel Mato. Ten bude předsedat dalšímu panelu. A požádám členy panelu, aby přišli nahoru a nahradili nás. A není se stoupíme dolů a vyfotíme se. My půjdeme dolů, otočíme se k vám zády a vy si všichni stoupnete a někdo zde nás úžasným způsobem vyfotí.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 or just a stunning sunset on the beach, what you see is our mission. Hello to everybody. Well... Všechny zdravím, vítejte v Evropském parlamentu. Eh, já bych vám chtěla říci, abyste použili také sluchátka, to ze dvou hlavních důvodů. Máte k dispozici sluchátka? Takže první důvod spočívá v tom, že pokud patříme k těm 150 milionům osob, které hovoří španělsky, tak samozřejmě nemohu nevyužít této příležitosti hovořit ve své mateřštině zde. A zároveň je to velmi důležité, protože tady máme nejlepší tlumočnický tým na světě. Musíme toho využít. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji tlumočníci za tento kompliment. Moje kolegyně paní Mesner hovořila o omluvě pana Kadeka, který je předsedou rybolovného výboru. A musím říci, že to nelituje, že tady není. Je to totiž díky tomu, že mohu předsedat tomuto úžasnému panelu řečníku, eh, řečnickému panelu. Samozřejmě, že litujeme absence pana Alena Kadeka, ale já jako předseda tohoto panelu bych chtěl přivítat experty, zástupce Evropské komise a také vítám své kolegy z Evropského parlamentu a všechny další účastníky. My poněkud pozměníme pořadí řečníků, ale i já samozřejmě budu mít možnost vystoupit v této první části. Chtěl bych vám připomenout, že tři čtvrtiny celé zeměkoule se skládá z vodní hmoty. Jsou to oceány. Oceány představují největší objem oceány a moře. Ty vytváří skutečně nejdůležitější vodní masu. 70 země koule je pokryto právě eh, mořem, oceánem a je to důležité pro přežití lidských bytostí vůbec. Evropská unie má nejrozsáhlejší eh, námořní zónu 25 zemí má přístup k moři. Jsou to také Kanarské ostrovy, ostatně o tamtud také pocházím. A proto my všichni vedle toho aspektu legitimních eh, práv se musíme zabývat eh, touto politikou v oblasti oceánu a rybolovu. A o čem hovoříme, když mluvíme o správě oceánu? Co to znamená správná zpráva oceánu? Co to sebou nese? Já bych se eh, pokusil vám vysvětlit, jak chápat správnou zprávu oceánu. Řekněme, že dobrá zpráva oceánu předpokládá především spolupráci všech aktérů na všech úrovních. Rybolov eh, nemá eh, hranice. To ostatně také zdůvodňuje, proč existuje společná rybolovná politika. Pak je tady přeshraniční aspekt. Eh, v souvislosti s touto politikou. A zde je nutná spolupráce mezi jednotlivými aktéry, kteří se zabývají zprávou, to znamená vlády, instituce, a to na všech úrovních. A to znamená od té mezinárodní úrovně až po lokální úroveň. Zpráva představuje také spolupráci jednotlivých eh, eh, ekonomických subjektů. To je druhý aspekt. Musíme také naslouchat vědcům, expertům, nevládním organizacím. Dále je nutné, abychom spolupracovali také s ekonomickými subjekty. Musíme mm, tvořit legislativu ne pro tyto subjekty, ale společně s nimi. A za třetí, tady je třetí cíl, který je propojen Mm, s těmi předchozími. A někdy eh, se tady objevuje určitá demagogie, tak aby upoutala pozornost, například elektrický rybolov, eh, druhy sítě, dále námořní zóny a tak dále. V dnešní době je velice snadné zaujmout veřejnost, pokud se soustředíte na tyto otázky v těch kampaních. Ale já říkám, že především bychom měli prokázat odpovědnost a důslednost. Musíme přesně znát vědecké výzvy, které tady existují a musíme být seriózní. Demagogie se snaží mílit a může poškodit společné věci. A nyní bych chtěl hovořit o takzvané mm, chráněné námořní oblasti. To je určitá chiméra. Já si myslím, že chráněné námořní oblasti mohou vykazovat určité ekologické výhody, je to určitý nástroj pro zprávu rybolovných aktivit, proto aby se zajistila ochrana některých oblastí, ale není to cíl sám o sobě. Za páté, eh, máme tady tabulku deseti bodů a v rámci pátého bodu eh, musíme si uvědomit, že je nutné skoncovat s obtížně vysvětlitelnými a realizovatelnými pojmy. Já jsem si to uvědomil relativně před nedávnou dobou. Hovoří se například o takzvaných tak, to znamená maximální přípustné úlovky. To je záležitost, kterou se zabývají ekonomické subjekty a to ve všech oblastech rybolovních aktivit. V současnosti se snažíme přesně interpretovat význam tohoto pojmu a jak ho uplatnit v praxi. Proto je důležité, abychom se vždy soustředovali na realistické a dosažitelné cíle. Nebylo by eh, dobré, abychom lpěli zbytečně na některých termínech. A šestý bod, který je velice důležitý v tomto seznamu. Veškerá rozhodnutí z hlediska zprávy rybolovních zdrojů musí být přijatá experty, a to ve všech možných oblastech, kterých se to týká. Máme organizace, které bojují za životní prostředí a tyto organizace se musí účastnit tohoto rozhodování. Musí se také účastnit rozhodování všech rozhodnutí ohledně rybolovu. Pak se musíme podívat na existující nástroje. Musíme posílit regionální, celosvětové nástroje v této oblasti a musíme také využít snah, které již proběhly. Pokud eh, tyto snahy jaksi nebyly korunovány úspěchem, to neznamená, že mm, by legislativa v tomto případě nebyla smysluplná, ale nebyly dobře uplatněny. Musíme mít rámec pro stejné podmínky všech rybolovných eh, plavidel. To je pro mě velmi důležité v Evropské unii. Je nutné mm, se držet velice vysokých ekologických norem. Víte, že máme normy ohledně výnosu, ohledně udržitelnosti a podmínky, které jsou stanoveny, musí fungovat stejně. Jinak bude docházet k snižování konkurence mezi těmito rybolovnými plavidly. A Evropská unie musí být vůčím prvkem, vůčím motorem při mezinárodních vyjednáváních a musí eh, řešit všechny výzvy, které souvisejí s trvale udržitelnou zprávou těchto rybolovních zdrojů. Jaké jsou tady výzvy? Je to boj proti klimatické změně, je to neúměrný rybolov, neregulovaný a nehlášený rybolov. V posledních deseti letech Evropská unie musela bojovat proti tomuto zlu a je to hlavní problém této společné rybolovné politiky. Chtěl bych ostatně poblahopřát Evropské komisi, která se zmobilizovala v tom boji proti nelegálnímu rybolovu. I třetí země musí přijímat nezbytná opatření. A je nutné zajistit, aby eh, nedocházelo k nelegálním úlovkům. A dále další bod. Ten je spíše otázkou. Jakou roli zde má sehrávat akvakultura Akvakultura musí zajistit mm, neustále rostoucí, obživu neustále rostoucí populace. A to je velmi obtížné, protože víte, že mm, je velmi čilý ruch z hlediska dopravy, turistických lodí e, v blízkosti břehu a dále dochází také k dopadům oteplování, které se zde projevují. Je nutné v této oblasti zajistit správnou zprávu oceánu. A tato zpráva je zásadně důležitá pro celé lidstvo. Musíme se mobilizovat, musíme využívat eh, veškerých eh, zdrojů. Zároveň oceány musí zůstávat čisté, produktivní, zdravé a chráněné. A děkuji vám za vaši pozornost. A nyní bych rád eh, předal slovo zástupci Evropské komise, to znamená, organiza- která organizovala tuto konferenci. Chci jenom upřesnit, že každý řečník bude mít k dispozici čtyři minuty. A nyní bych dal slovo Joala Machado, který je ředitelem DG Mare. Díky, milí Gabrieli, vážený komisaři Velo, vážení poslanci, vážené poslankyně, dámy a pánové, nejdříve chci říci, že spoluorganizace této akce s parlamentem je velmi důležitou skutečností a to, že zde je mnoho mladých lidí v sále, je věc, za kterou bychom měli být skutečně věční. Myslím si, že to, že tato akce se koná v parlamentu, je předzvěstí vzniku výboru v parlamentu, který se bude zabývat oceány a rybolovem a to je námět pro budoucí zákonodárné období a za, pro budoucího zákonodárce. A bylo by to ku prospěchu všech a chci poděkovat všem a chci poděkovat zejména za snahy některých poslanců a poslankyň, jako je poslanec Dušantuš nebo poslankyně Meissner, kteří zařadili tyto problémy na pořad jednání parlamentu. A jak uvedla řada předřečníků, Oceány a moře jsou klíčová pro všechny v sále, ať už žijete u moře, anebo ve vnitrozemí. Oceány jsou klíčové pro lidskou existenci na naší planetě, ale jsou pod tlakem. Jsou křehké a zranitelné a potřebují lepší péči a lepší zprávu, kdy my jako světové společenství jsme je zanedbávali po celou řadu let. My v Evropské komisi jsme před čtyřmi lety žádali evropské a mezinárodní partnery, zda zjistili, že současný rámec pro zprávu oceánu je přiměřený a efektivní. Téměř všechny strany odpověděly, že ne. Ne proto, že současný mezinárodní rámec, který se soustředuje na umluvu OSN o námořním právu, by nebyl ten pravý, ale protože zůstávají mezery v oblasti mezinárodních nástrojů a existuje nedostatečné a neefektivní vynucování a nedostatečná koordinace mezi jednotlivými orgány, které během let vznikly. A pouze skrze silnou mezinárodní spolupráci, což uznáváme, že není dnes nejpopulárnější téma, ale je to nezbytné vzhledem k rozsahu problému a přezraničním charakteru problému, kterým čelíme. A pouze takto se můžeme pokusit je vyřešit, pokud budeme spolupracovat napříč hranicemi a jednotlivými zeměmi a od spuštění iniciativy, kdy poprvé komise a ESVČ pod vedením komisaře Veli a vysoká zástupkyně Mogherini jsme připravili politický dokument na úrovni Evropské unie o mezinárodní zprávě oceánu, tak jsme měli klíčový cíl zlepšit současnou situaci. A o čtyři roky později a bylo to vyhlášeno komisařem Velou. V úvodu zveřejňujeme poprvé průběžnou zprávu o tom, co jsme dělali, abychom splnili to, co jsme si předsevzali před čtyřmi roky. A touto zprávou, ke které můžete mít přístup, vlastně uvidíte, že sliby se mění v konkrétní kroky, zejména v oblasti rybolovu zdůrazním velmi důležitou dohodu, které bylo dosaženo minulý, minulého října, která vstoupila v platnost o nové dohodě o rybolovu v Arktidě, kde se zakazuje rybolov ve střední části Arktidy po dobu 16 let. A to je premiéra na mezinárodní úrovni. Po dobu 16 let je zakázán rybolov v centrálním arktickém oceánu a je možné to prodloužit o dalších 16 let. Za druhé, jak řekla Gabriel, v Evropské unii jsme se snažili eradikovat nelegální rybolov a máme velmi silné nástroje na úrovni Evropské unie a skrze tento nástroj jsme byli schopni změnit chování řady z našich partnerů a vymítit nelegálně ulovené ryby z evropských trhů. Za třetí, rozvíjíme síť partnerských dohod o rybolovu s třetími zeměmi. A to je samozřejmě inspirováno novou společnou rybolovnou politikou, kde jádrem je udržitelnost a zdraví rybích populací. A my jsme už předali tyto nové zásady v řadě dohod s Mauretánií, s Marokem, s Kapverdskými ostrovy, s guinea Bissau a Zahrnuli jsme to také do této poslední generace dohod eh, udržitelný modrý růst. S partnery jsme prosazovali také udržitelnou modrou ekonomiku. Je o to velký zájem a někteří z řečníků v zahajovací části to zmínili, ale měli bychom být obezřetní a měli bychom přispět k modré ekonomice vždy z pohledu udržitelnosti abychom zamezili opakování chyb, které jsme udělali na souši. Samozřejmě, aby Evropská unie byla důvěryhodná na mezinárodní úrovni, musíme být důvěryhodní interně. A tady bych chtěl zdůraznit snahu z naší strany vůči členským státům a vůči samotnému odvětví rybolovu. Udělali jsme obrovský pokrok. Podařilo se nám, aby rybí populace ve vodách Evropské unie byly na udržitelné úrovni. Zatím máme stále před sebou další kroky, ale nikdy jsme v posledních letech neměli populace na tak udržitelné úrovni, jako je tomu dnes. A vidím, že už jsem překročil řečnickou dobu, tím skončím a budeme mít možnost eh, o tom ještě mluvit, pokud budou otázky, ale chtěl jsem poděkovat eh, za uspořádání této akce a rád se zúčastním debaty následně. Děkuji vám. Thank you very much, Joao. And... Děkuji moc, Joao. Vím, že čtyři minuty to je krátká doba, to není skoro nic, ale musíme nějak dodržet ten program. Takže bych chtěl požádat řečníky, aby se snažili držet těch čtyř minut. A nyní dám slovo panu Kristianu Lefflerovi, je to zástupce generálního tajemníka Evropské služby pro vnější činnost. Máte slovo. Děkuji moc, pane předsedo. A děkuji Evropskému parlamentu za pořádání této akce. Děkuji všem, že jste se zúčastnili. A skutečně je to velice povzbudivé, že je tolik, tolik zástupců institucí, občanské společnosti, soukromého sektoru a vědeckých a výzkumných organizací. Myslím, že to dobře ukazuje tu potřebu podívat se na oceány ze široka, navzájem spolupracovat napříč různými politickými oblastmi se všemi zainteresovanými stranami. Podtrhuje to naši kolektivní odpovědnost v poskytování řešení pro bezpečná, ne a čisté a udržitelné oceány. EU ve své snaze velice podporuje takovýto přístup napříč sektory a snaží se vytvářet mosty mezi jednotlivými iniciativami. Tento přístup se velice ukazuje ve zprávě EU, která byla přijata 15. března po dvou letech v rámci EU, které následovaly po politickém dokumentu z roku 2016. EU působí v oblasti zprávy oceánů a v oblasti multilateralismu. Snažíme se o správnou implementaci stávajících pravidel, snažíme se o usnadnění spolupráce a o nalézání nových iniciativ. Jsme přesvědčeni, že Oceány by měly být jednou ze zásadních priorit mezinárodně a také v rámci zahraniční politiky EU v době nejistoty a volatility EU chce být efektivním, rozumným aktérem, který prosazuje své zájmy na mezinárodní poli v těsné spolupráci s ostatními. A to je spojeno s naší celkovou podporou pro světový řád, který je založen na pravidlech. Souvisí to s naší podporou agendy OSN 2030 pro udržitelný rozvoj a ukazuje se to také v interním dokumentu EU v globální strategii pro zahraniční a bezpečnostní politiku, kde oceány také hrají důležitou roli. Za poslední tři roky jsme také řešili tyto otázky v bilaterálních dialozích se třetími zeměmi a v regionálních programech a strategiích. A to proto, že jsme přesvědčeni, že bezpečnost moří je zásadní předpokladem pro rozvoj, pro tvorbu pracovních míst, pro bezpečné obchodní cesty, pro další rozvoj námořního a mořského prostředí a pro zprávu oceánů na podporu zdraví a celkové stability a bezpečnosti mořského prostředí. Jak zmínil můj dobrý přítel Joao Agar Machado, EU se snaží pomáhat řadě zemí, aby bojovali proti nelegálnímu rybolovu a nebo se zbavovat odpadu a mikroplastů v různých oblastech, například ve spolupráci se zeměmi jihovýchodní Asie. Pracujeme také na ochraně Arktidy a Antarktidy. jsme v čele výzkumu v oblasti oceánů a sběru dat a investovali jsme velice do mezinárodní spolupráce vědecké, včetně satelitních monitorovacích programů, například program Copernicus v rámci EU. Snažíme se tedy dosáhnout bezpečných moří jak v rámci EU, tak v sousedství EU a snažíme se chránit důležité cesty. Podpořili jsme celosvětově právně závazné nástroje v rámci OSN a také se snažíme o dialog, který buduje důvěru. To je všechno součástí naší reakce na agendu 2030 OSN v rámci cílů udržitelného rozvoje. Jsou zde cíle, které se věnují mořským zdrojům, ale ty cíle udržitelného rozvoje jsou všechny vzájemně propojeny. A ten cíl 14 můžeme splnit pouze, pokud budeme pracovat i na všech těch ostatních cílech. A e, naopak ten cíl 14 je zásadní pro uskutečnění všech těch ostatních cílů. Ale musíme být ještě ambicioznější a iniciativnější. Jsme připraveni řešit globální výzvy oceánů a nevzdáváme se naší kolektivní odpovědnosti. V poslední nakonec vlastně jde o život v oceánech a o život oceánů, jde o život lidí, kteří žijí u oceánu, z oceánu a s oceánem. Jde o dlouhodobé udržitelné zdraví naší planety které závisí na zdraví našeho mořského prostředí. A já se těším na vaše připomínky a návrhy, protože našich cílů můžeme do, dosáhnout pouze, pokud budeme vzájemně spolupracovat. Děkuji moc, Kristiane. A nyní dám slovo členům Evropského parlamentu, poslancům Evropského parlamentu. Každý z kolegů má maximálně tři minuty. Vím, že to není moc, ale máte tři minuty. Takže nejprve pan Igna, Jose Ignacio Faria. prezidente, Gabriel Mato. Hmm, Děkuji, pane předsedo. Vidím že můj preferovaný komisář, pan Vela, je naproti mě, takže bych mu chtěl poděkovat za všechno, co dělá ve prospěch oceánu. Chtěl bych také pozdravit svoji kolegyni Gesine Meissner, a abych na nikoho nezapomněl, chtěl bych také poblahopřát svému velkému příteli a kolegovi Ricardo Consensovi a Claudiovi Montescana, a také eh, Joa Agiarovi Makadovi, který je generálním ředitelem pro námořní záležitosti a rybolov. Děkuji vám za to, že jste tady. Je to opravdu pro nás velké potěšení, že, tady, že vás tady máme. Portugalsko má velkou eh, oceánskou tradici. Máme experty v parlamentu, v komise a také v občanské společnosti. A nyní budu hovořit anglicky. Naší odpovědností je odpovědně chránit a využívat oceány jako součást programu OSN na rok 2030. A po zprávě o mezinárodní zprávě oceánu do, v roce 2017 jsem byl zpravodajem za Evropský parlament a několika legislativním návrhům, které přichází z Evropského parlamentu. Chtěl bych se zmínit o třech hlavních směrech pro ochranou oceánu, zele, modrý růst, ochrana životního prostředí a klimatická diplomacie. Když hovoříme o udržitelných zdrojích, oceány byly zasaženy, a to lze popřít, minulou a současnou činností člověka, zejména nemírným přílišným využíváním mořských zdrojů. Potřebujeme uvědomělé ryb, eh, eh, rybarov, který nebude veden chtivosti a odpovědností. Pokud, bude, pokud má oceán poskytovat nadále potravu Evropanům, je třeba investovat do akvakultury a pokud je to cesta kupředu, předu, musíme se učit z osvědčených postupů. Chtěl bych eh, také zmínit dopad Brexitu a snížit na dopad na ztráty v atlantických vodách a také snížit tlak na rybí populace v dalších oblastech. Chtěl bych zmínit eh, modrý růst, ale chci zmínit také výzkum energetiku. Snaha o investice do biotechnologií a čistých energií by se měl promítnout do výzkumu v moří a měli by, mělo by to přinést i nové příležitosti v oblasti podnikání Větrná energie a od, od, energie oceánu může poskytnout 136 milionů tun CO2, které by nepronikly do atmosféry. A je důležité říci, že všechny vody jsou zranitelné z hlediska vrtů, které jsou prováděny v mořích. A v současnosti je je třeba dělat vše pro to, abychom snížili dopad na klimatické změny. Evropané tvrdili neustále, že jejich, jejich přáním je přejít na nízkouhlíkovou ekonomiku. A Evropská unie musí spolupracovat s partnery, aby docílila spravedlivého přechodu od eh, vrtů prováděných v mořích. Oceány jsou stále ohroženy. A pokud lidská aktivita bude bezohledná, stále vyhazujeme živiny do moří a dochází také ke kontaminaci olovem a rtutí a také některými endokrinními disruptory. Znečištění moří je všude, všude přítomné a to vše má dopad nejen v oblasti životního prostředí, ale také v oblasti ekonomické. Máme zde nové nařízení, které má snížit eh, využívání plastu a omezení používání některých eh, nástrojů pro rybolov. A je třeba, abychom rozhodovali odpovědně. Budoucnost nám řekne, zda jsme byli úspěšní, ale měli bychom urychlit eh, vyčištění oceánu. Námořní doprava má také dopad na globální změny a na kvalitu vzduchu kvůli emisím CO2 a také kvůli kvůli emisím různých dioxidů síry a takzvaného černého uhlíku. Tyto aktivity mají za následek hluk a úniky paliv, které mají negativní dopad na plankton a na velké mořské savce. Je třeba, aby došlo k rychlému vyřešení těchto nedostatků. Závěrem bych chtěl zdůraznit význam Evropské unie v oblasti klimatické diplomacie. Exkluzivní zóny pokrývají 25 milionů čtverečních kilometrů a Evropská unie je největší mořskou oblastí na světě. Evropská unie se nemůže vzdát své povinnosti sehrávat klíčovou úlohu při vytváření ambiciozního rámce pro řízení a zprávu světových oceánů. Musí být příkladem pro Mezinárodní námořní organizaci a pro rámec OSN o klimatických změnách. Poslední zmínka o Arktidě. Je zde záměr vytvořit námořní cestu, která má obrovský námořní potenciál. Ale Arktida je příliš důležitá pro naši planetu a musíme zabránit ekologické katastrofě v této oblasti. To je přeprava ropy a plynu. A závěrem řeknu, máme nádhernou modrou planetu, ale klimatická změna je také přítomna a musíme se snažit, aby naše voda byla stále nad vodou. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji moc. A slovo má paní Ulrike Rodust. Pokuste se tedy to zvládnout ve třech minutách. Zkuste to. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, vážení hosté, vážené kolegyně, kolegová. Eh, Světlá moře neznají žádné hranice a nutí nás, abychom měli otevřeného ducha. A také nás nenutí k tomu, abychom se izolovali a stavěli eh, zdi Eh, a to už je určitá hodnota pro mě. Námořní politika a rybolovná politika by eh, měla se zaměřovat eh, na celou oblast až k Antarktidě. A zde požadujeme mm, spolupráci, a to ne pouze národní. Proč musí Evropská unie sehrávat vedoucí roli v této námořní politice? Eh, ta odpověď je špatná a jednoduchá. Evropská unie má vlastně největší námořní oblast. A to zahrnuje například biodiverzitu. A víte, že dochází k oslabování ekosystému eh, moří, oceánu a tím pádem se snižuje také odolnost. V posledních měsících eh, odpady se začaly artikulovat v médiích, v politice, zaplať pán Bůh. Na jedné cestě delegace jsem viděla, jak krabice eh, od pralinek byla opravdu doslova sežrána rybou. Kolik takových hm, vlastně škodlivých partikulí a částic tady máme. To se hm, odvažuje ani eh, odhadovat. A eh, co se týče dopravy na mořích, tak to si dokážu také představit, i když jsem z Holštínska. Co se týče mezinárodní námořní politiky, tak eh, vysoká představitelka EU se zde zasadila za to, aby Evropská unie byla aktivní mezinárodně. Například v rámci regionální úmluvy bychom eh, měli se zasadit za tyto cíle, měli bychom posílit mezinárodní koordinaci, která je zásadně důležitá, protože ten problém je jednoznačně globální. Eh, pokud vycházíme z cílů OSN a podíváme se na barcelonskou úmluvu a na další dokumenty i také na národní regionální úrovni, Vidíme, že tady jsou strategie, které v podstatě vyžadují integrovaný přístup napříč jednotlivými obory a oblastmi. A to musí zajistit Evropská unie. Musíme lépe reagovat například z hlediska odstraňování plastů v mořích. Ale je tu otázka, kde začít? Ten eh, problém je příliš eh, široký a ty částice plastu jsou velmi malé a 94% těchto plastů eh, se nacházejí právě v sedimentech a v hloubkách moří, takže je obtížné toto vyřešit jednoduchými prostředky. Jednoduché to nebude, ale my všichni zde na tomto schromáždění bychom měli mít na mysli jeden jediný cíl budoucnost modré planety. To znamená zajistit udržitelnost moří. Ale nejenom v rámci nových eh, přístupů, těch už máme dost. Ale měli bychom důsledně prosazovat tyto přístupy, kontrolovat je a případně aplikovat i bolestné sankce. My jako lidé potřebujeme moře k přežití. Lidé musí jednat a já se toho budu ráda účastnit. Děkuji. Děkuji mnohokrát, Ulrike. A nyní dáme slovo expertům a jednotlivým účastníkům. Po této prezentaci budeme mít ještě další panel, kde si budou moci účastníci vyměňovat názory s experty. Takže experti maximálně mají pět minut. A jak nejdříve předám slovo panu Stef Trentovi, který bude hovořit eh, pět minut. Děkuji za pozvání a děkuji také za váš čas, že si nás vyslechnete. Já zkrátím svůj projev a půjdu rovnou k věci. To modré bíjící srdce naší planety je v potížích a my tyto potíže musíme řešit, musíme zlepšit naši zprávu. Vidím tady tři klíčová témata, jak můžeme tu zprávu zlepšit. První musím zdůraznit potřebu, aby tyto kroky byly stejné nebo stejně intenzivní jako kroky týkající se změn klimatu. Je skutečně potřeba zajistit, eh, že se teplota bude zvyšovat pouze o 1,5 stupňů. Je třeba se přesunout celkově k bezuhlíkové ekonomice, pokud se nám nepodaří řešit záležitosti v oblasti klimatu, tak se nám nepodaří nic ani řešení otázek moří. Je třeba chránit biodiverzitu a život v našich volných mořích méně než 2% volných moří, eh, která vytváří dvě třetiny oceánu a 95% jeho objemu, pouze méně než 2% jsou v tuto chvíli chráněna. Potřebujeme, aby Evropská unie, komise a členské státy a to, co se nyní řeší v OSN. Je potřeba, aby všichni poskytli rámec pro ekologicky reprezentativní síť pro volná moře. Je to příležitost, která je jednou za generaci, aby skutečně udržitelné využívání a ochrana byly zvoleny jako priorita. A Centrem naší práce musí být transparentnost. Nelegální subjekty neustále mají prospěch ze svých aktivit a často o nich ani nevíme. Je třeba transparentnost, aby bylo jasné, jasně vidět, kdo, co, kde a jak provádí. Je třeba poskytovat transparentnost pro lepší zprávu. Například pouhé zveřejnění klíčových informací o rybářských plavidlech, která mají povolení a o tom, jaké aktivity provádějí, to by mělo skutečný velký dopad na zjišťování nelegálních subjektů. A stejně tak dokončení globální evidence rybářských plavidel je zásadní. tak aby byla povinná jednoznačná identifikační čísla. To poskytuje transparenci a přitom je to spojeno s minimálními náklady. A veškerá odvětví musí jednat koordinovaně, tak aby se nikdo nemohl vyhybat určitému dohledu a případným sankcím. A tato výzva si vyžaduje celo EU, reakci napříč EU. Každý stát musí přijmout odpovědnost za škody, která způsobují plavidla, která plují pod jejich vlajkou. Transparentnost není pouze nějaký obecný koncept. Je to soubor opatření, která máme k dispozici a která můžeme začít využívat. Já jsem byl svědkem toho, jak Evropská komise a parlament vytváří dynamické a silné vedení na globální scéně v boji proti ilegálnímu rybolovu. Potřebujeme dosahovat cílů pařížské dohody a potřebujeme poskytovat transparentnost pro vymícení veškerá, veškerých nelegálních operací, které podrývají toto úsilí. Děkuji moc. No, jako- Děkuji. A nyní dám slovo bývalé komisařce z organizace Nature Conservancy Marie Damanaki. Dobře. Děkuji vám mnohokrát, Gabriele. Řekla jsem, že jak stárnu, tak se mi mnohem lépe mluví, když stojím. Milí komisaři Velo, vážený pane předsedo, vážení poslanci, vážné poslankyně, vážná paní Meissner, děkuji za pozvání. Jsem velmi ráda, že jsem zpátky v této budově a vidím, že se Evropské unii daří. Evropská unie nejenže žije, ale je silná, živoucí, minimálně stejně živá jako oceány. Mohu být tedy spokojená a opravdu jsem spokojená a myslím, že můžeme na tom být stejně i po budoucích evropských volbách, ale držím palce, snad to tak dopadne. Samozřejmě, nemám zde nějakou zvláštní funkci a chtěla bych říci, že zastupuji velkou ekologickou organizaci, jednu z největších na světě, která sídlí ve Spojených státech, Nature Conservancy. Působíme v 70 zemích. Mám programy pro oceány v 20, 26 zemích. A chci vám říci, že cestuji po celém světě. Od té doby, kdy jsem opustila Brusel, tak jsem byla skoro všude. A co to teď řeknu, je skutečně věc, o kterou se můžete opřít. Protože řeknu, že jsem velmi hrdá na to, že kdekoliv jsem byla, tak jsem si uvědomila, že Evropská unie je skutečně klíčovou silou pro ochranu, pro otázky mezinárodní ochrany oceánu. A zejména to řeknu mladým, kteří jsou zde. Měli bychom být pišní na to, co se nám podařilo udělat. A Evropský parlament mi dnes eh, připomněl, když jsem do něj vcházela, že když jsem tu byla naposledy, tak jsme hlasovali o nové rybolovné politice. Takže my skutečně věci myslíme vážně. Já jsem sledovala projevy mladých lidí, kteří nám říkali, udělejte něco. A my něco děláme. A my jsme něco udělali v minulosti a komisař Vela eh, to řekl, my, jsme co udělali a dosáhli jsme pokroku a těšíme se také na budoucnost. A díváme se do budoucnosti optimisticky, protože Evropská unie existuje a můžeme udělat ještě více. Potřebujeme udělat více? Ano, potřebujeme. Jsou oceány ohroženy? Ano, jsou a dochází ke klimatickým změnám. Klimatické změny toho mnoho změnily a svět se točí tak rychle, že se vlastně všechno změnilo. Pan Leffler zdůraznil, že nebudeme schopni splnit udržitelné rozvojové cíle, pokud se nám nepodaří ani plnit to, co jsme si přece vzali. Chtěla bych se ještě vrátit k tomu, co řekl můj přítel Joao. Potřebujeme mezinárodní spolupráci, aby se nám to povedlo. Ano, Evropská unie je velmi důležitá, ale nemůž, nezvládneme to sami. Oceány neznají hranice, jsou pro každého příliš velké, dokonce i pro Evropskou unii. Takže chci říci, že mezinárodní spolupráce je absolutně nezbytná. Takže myslím, že pokud se budeme zabývat budoucností, tak se můžu soustředit na tři cíle. Na, na závěr zmíním tyto tři cíle. A jsem přesvědčená, že Evropský parlament, Evropská komise i Rada Evropské unie vlastně toho využijí, této dynamiky. Myslím, že velmi důležitý cíl je, je 30-30. Víte o tom, musíme ochránit 30 oceánu do roku 2030. A to bude velmi důležité nejen pro biodiverzitu, ale také pro modrou ekonomiku samotnou. Protože pokud oceány nebudou se těšit dobrému zdraví, tak neexistuje cestovní ruch, neexistuje rybolov. Takže zdraví oceánu je naše zdraví. A do roku 2030 je dosáhnout tohoto cíle je velmi důležité. Další hlavní cíl je tedy smlouva, která se týká situace na volné moři a řada z věcí znamená, že Evropská unie může být lídrem, pokud jde o tuto smlouvu, kdy se držíme zásady předběžné obezřetnosti. Bude třeba provádět veškeré aktivity v duchu udržitelnosti a také při vyhodnocování toho, co se nastane. A potřebujeme prostředky. Někdo, zde, někdo zmínil peníze, to byl asi ten mladý člověk, který hovořil. Peníze jsou důležité ale abychom mohli chránit oceány, tak to skutečně má svou cenu. A já se to teď uvědomuji, protože už eh, nejsem v těch mechanismech, které disponují veřejnými prostředky, ale musíme pákově využívat prostředky, které přicházejí do oceánu. A máme nové, novátorské finanční nástroje, například na Seychelách jsme úspěšně eh, využili takzvané modré obligace a pojedu do Mexika a tam se snažíme obnovit celou oblast Cancúnu, korálové útesy a podobně. A vyměnou za to pojišťovny vlastně dávají odměny a zlepšují podmínky pro pojistné a jsem velmi ráda, že DG Mare a komisař eh, mají také dobrý vztah k inovacím. Zhoda věcí se mění a z toho mám radost. A chtěla bych skončit odkazem na zmínku komisaře Moedaše, kdy zmínil Sylvie Earle. Sylvie Earle žije ve Spojených státech stejně jako já a ta jednou řekla, že lidé jsou mořskými tvory. A já jsem řekyně a Plato to řekl ještě lépe. Plato řekl, Platon řekl, my vzešli jsme z moře, to je místo našeho původu a my se vrátíme do moře. Až zemřeme, tak náš popel skončí v moři. Takže jsme mořské, jsme mořští tvorové a snažíme se s tím něco udělat. Děkuji vám za vaše pozvání, byla jsem ráda, že jsem zde mezi vámi. Děkuji vám, Marie. A nyní Arno Matisen dostane slovo asistent generálního ředitele pro akvakulturu. Pane předsedo, paní Meissner. Komisioner. Pane komisaři, vážení přítomní, a můj oblíbený pan komisař. Vážené dámy a pánové, vážení posluchači, jsou zde čtyři hlavní témata, která musíme řešit musí, abychom zajistili bezpečnost potravin a výživy, tedy bezpečnou výživu pro všechny. Jsou zde čtyři hlavní témata, která eh, jsou velmi ovlivněna čtyřmi hlavními ovlivňujícími faktory. Číslo jedna je eh, růst populace. Víme, že se při, v roce 2050 přiblížíme 10 miliardám lidí. Druhá věc jsou klimatické změny. Všichni musíme uznat, jaký je význam a dramatický dopad, které klimatické změny mají na oceány a naše komunity. Třetí věc je biologická rozmanitost, která je mm, trošku eh, méně viditelnou věcí, ale všichni vědí, že v budoucnu potřebujeme eh, náležitá řešení. A čtvrté téma je znečištění. To Největším znečištěním jsou plasty, a které velmi ovlivňují mořské zdroje. Zhruba 10 činností oceánu vlastně a představuje e, snížení rybolovu a my nyní e, jednáme tak, abychom řešili tyto problémy. Takže tato čtyři hlavní témata, o kterých jsem hovořil, má, to tvoří čtyři ucelená témata. A jedno z nich jsou sociálně-ekonomická témata a tady zde mluvíme o právech, lidských právech, základních lidských právech a zejména o právech komunit, o, také o genderových, o, o genderových otázkách. Post, postcard sector in fishery zde. To jsou samozřejmě velké, ženy také tvoří určitou část eh, rybářů a potom zaměstnanost, a zejména zaměstnanost mládeže. Toto je také velice důležité téma. Potom je zde Potom jsou zde další věci a to jsou vlastně statistiky, na kterých eh, bychom měli zakládat všechna naše rozhodnutí. A další věc je bezpečnost, výš, bezpečnost výživy. To jsou vlastně témata, která jsou velice důležitá, zejména makro, makrobiologická rezistence. As well. And I would be amiss if I didn't mention the fourth. Puts all the, the three earlier mentioned a tady je velká dělicí čára, rozdíl ve vývoji mezi vyspělými státy a mezi rozvojovými státy. Jsou tady čtyři hlavní věci. A to tyto. Týká se to otevřeného moře a zejména neregulovaná eh, neči, nelegální rybářská rybolovná činnost. A to není možná největší část eh, globálních úlovků, ale je to prostě otevřený bolestivý vřad a pokud ho nedokážeme vyřešit, pak nebudeme schopni vyřešit ani jiné problémy. Jsme teď eh, na cestě k tomu, a už je tady přímo globální rekord a už to tady bylo eh, řečeno, eh, už je tady dohoda, jak o tom hovořil také představitel eh, vnější akce a to oboje vlastně v posledních letech získalo velkou podporu ze strany Evropské unie a také ze strany jednotlivých států, jako je ku příkladu Švédsko. Co je velice důležité pro to, aby se tento problém vyřešil, jsou organizace, které se zabývají eh, řízením rybolovu. Při patřičném financování fungují, ale bohužel týká se to pouze zlomku těchto organizací a to je věc, kterou je třeba změnit. Druhý problém jsou Eh, výlučné exkluzivní hospodářské zóny, což samozřejmě je prerogativem eh, svrchovaných států. Za poslední 25 let jsme dosáhli určitých pokroků, a to zejména na jižní, omlouvá se řečník, zejména na severní polokouli, ale není tomu tak naopak na jižní polokouli, kde se věci ubírají opačným směrem, částečně protože rybolovné kapacity se přesunuly ze severu na jih. Situace eh, rybolovních zásob se nezlepšuje, eh, ale ani to není úplně špatné, ale nemůžeme prostě eh, se smířit s tím, že dochází k nadměrnému rybolovu třetiny těchto zásob. A to jsou vlastně zase dvě věci. Otevřené moře a hospodářské zóny. V podstatě je nám známo, co musíme dělat. Jenom je třeba to také udělat a na to potřebujeme zdroje. Třetí věc, ta už je složitější a to je případ našich takzvaných modrých eh, pobřežních komunit. To jsou ty mal, malé rybářské komunity, malé rozvojové ostrovní státy. A tady právě 95 lidí, eh, kteří se zabývají rybolovem, živí. Asi polovina celosvětových úlobků připadá na vyspělý svět a pak je tady 5 lidí, kte, procent lidí, kteří se tím zabývají. Druhou polovinu úlovku eh, eh, chytí v rozvojovém světě a tam je 95% lidí, kteří se tím zabývají. Tady je třeba hledat eh, řešení této složité věci, nad čímž usilovně pracujeme a potřebujeme podporu, zejména ze strany takové organizace, jako je Evropská unie. Pak ta čtvrtá záležitost, ta se týká eh, zvýšených eh, zásob nebo pro příští spotřebu. Akvakultura, protože roste počet obyvatel, proto potřebujeme více, eh, více ryb a to musí poskytnout akvakultura, nikoli v otevřené moře. jedná se o systémy produkce bílkovin, velice důležité. A myslím si, že pokud se nad tím opravdu zamyslíme, vytvoříme potom produkční systémy, které budou mít ještě lehčí ekologickou stopu, než jak je tomu teď. A budeme moci hrdě hovořit v budoucnosti o udržitelných potravinových systémech. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát. A nakonec pan Pascual Legora de Heo, který je generálním ředitelem Konateco SPA. Pět minut. Ringraziare tutti il Parlamento europeo. Děkuji eh, všem eh, v Evropské unii a chci říct, že je pro mě velkou ctí, že tady mohu dnes s vámi být a hovořit. Já předsedám Eh, také eh, předsedo, předsedám také eh, neapolskému přístavu a to je součástí jako SPA. Vlastně propojujeme se se všemi místy na světě. Také je tady firma Kov Transport, která je firmou, kde vidíme všechny združené podniky, které se zabývají pozemní i námořní logistikou spojenou s, nám, s přístavními aktivitami. To je právě velké združení podniků v Itálii, vlastně jedno z největších združení podniků eh, v Itálii, které pracuje v oblasti modré ekonomiky. Eh, v ekonomice obecně, zejména v dopravě, eh, modrá ekonomika je, se plně rozvíjí. Jde o nový model ekonomiky na, ve světovém měřítku. Umožňuje vytvářet trvale udržitelný ekosystém, Eh, tím, že vlastně využívá také látky, které dříve, kterými dříve bylo plítváno a které se teď přeměňují na užitečné eh, materie. A eh, tak vlastně pracujeme na závazku, že budeme definovat celou sérii akcí, které přemění náš systém na systém mnohem lépe trvale udržitelný. Eh, některé cíle na rok 2020 už jsou prakticky dosaženy. Především jde o to snížit eh, podíl eh, síry v palivu plavidel ze 3,5 na 0,8 Vládní politiky do nedávna vlastně příliš nerozvíjely infrastruktury, které by mohly reagovat na rozvoj námořní dopravy. Eh, a které by byly méně znečišťující, podporovaly se spíše pozemní dopravní cesty, což mělo i zvýšené náklady, zejména pro budoucí generace. uvědomění si potřeby trvale udržitelného rozvoje námořních aktivit je stále jasnější. Dopravní podniky v oblasti námořní dopravy se stále více a více snaží mít energeticky rentabilní plavidla, používat čistější eh, pohonné hmoty, zejména například skapalněný zemní plyn a také eh, se velmi snížilo množství eh, odpadů, které vznikají v přístavech. Já uvedu několik eh, příkladů eh, podniku, ve kterém pracuji. Jsou tady velké a rychlé lodě, na kterých Eh, byly instalovány eh, stroje či zařízení, které umožňují eh, regeneraci vlhkého odpadu, který vzniká na palubě plavidel. A ten se staží výrazně snížit množství organických odpadů. 90 ob váhy, tedy hmotnosti i objemu se snížilo díky této aktivitě. V přístavech se používají systémy, které jsou napájeny elektricky a nahrazují předchozí e, přístroje, zejména pro zvedání, které se používaly tradičními e, palivy, které byly e, zdrojem velkého znečištění. E, národní i evropské instituce musí spolupracovat s představiteli přístavu, aby bylo možné zajistit stále lepší a lepší vybavení energeticky nenáročnými zařízeními, e, poskytujícími náležité služby. A je třeba vést podniky k tomu, aby právě se obracely na ty přístavy, které jsou takto dobře vybaveny. Jde o to mít avantgardní eh, techniky, mám na mysli například zcela elektrifikované doky, nebo eh, také ty, které používají skapalněný zemní plyn eh, a jejich propojení s dalším zázemím je také potřebné vznikly, vznikla výběrová řízení právě pro možnost uskladnění skapalněného zemního plynu. Nezapomínejme, že velcí eh, ekonomičtí hráči v oblasti námořních aktivit investují významné částky eh, do dalšího vývoje. S nimi musíme pracovat, s nimi společně nacházet technologické technologická řešení odpovídající modré ekonomice. Bylo řečeno, že modrá ekonomika je velice důležitá pro evropské instituce a je tedy třeba, abychom na tom všichni společně pracovali. Vzhledem eh, k historickému týdnu v mé zemi bych se chtěl především blíže podívat na to, co nám nabízí Čína. Eh, Chtěl bych všem připomenout, že Čína eh, během předchozího desetiletí se chtěla představovat jako eh, továrna světa, kde jsou nízké náklady na pracovní sílu, ale také kvalita výrobků není příliš vysoká. Celá řada podniků se tam usídlila, kupovaly se různé technologie a tím Čína zlepšila celý výrobní proces a také um, ehm, jsou výrobu. Teď se prezentuje ve světě s novými technologiemi, eh, které jsou sofistikovanější než západní technologie. V roce 2014 spustila Čína faraonský program 500 miliard eh, investic a vlastně to destabilizovalo i finanční strukturu a následně i obchodní strukturu. 120 bilaterálních eh, smluv se má uzavřít, už jich je více než polovina uzavřena a to má vlastně obnovit eh, dřívější hedvábnou stezku. Má se to projevit i na námořních cestách. Eh, jde o spolupráci se zeměmi, které podepsaly smlouvu s Čínou. S nimi je třeba pracovat. Eh, bude-li eh, to přednostně ztrací se konkurenční výhoda podniků, které jsou v těchto státech usídleny. Mohlo by to i oslabit snahu Evropské unie vytvářet modrou ekonomiku. Není to náhodou, že situace Řecka Eh, vyvolala eh, právě vlastně takovou situaci, kdy se eh, přístav Pireu stal bránou, vstupní bránou pro tyto, tato politická rozhodnutí v Číně. Některé země v první chvíli přistoupily na tento proces, například Sierra Leone, Malajzie, Pakistán, Bangladeš. Tyto země eh, nakonec eh, eh, odvolaly své závazky právě proto, že to znamenalo příliš velké zadlužení, když by měly vytvářet tak velké infrastrukturní projekty. Hodně se o tom hovořilo i v Itálii. Tyto země nakonec se otočily zády k čínskému projektu Nové hedvábné cesty. A ehm, Evropa Věřím, že zůstane jednotná, věřím, že se bude i dále sjednocovat, aby měla politickou schopnost Eh, vést eh, všechny potřebné činnosti, pustit se do této rozhodující eh, bitvy. Děkuji vám. Děkuji, děkuji všem těm, kdo vystoupili. A nyní velmi rychle zahájíme diskusy, otázky, odpovědi. Máme opravdu velmi málo času, eh, takže já jsem asi špatný předseda, protože jsem nedokázal dodržet respektování času a zastavovat příspěvky. Prosím tedy eh, otázky, odpovědi. Zvedněte ruku, kdo chce vystoupit, kdo chce položit otázku. A já prosím, aby to byly opravdu otázky a aby byly velice stručné ne nějaké dlouhé zamýšlení se nad naším tématem. Eh, prosím, také řekněte, kdo jste, představte se a na koho se obracíte se svou otázkou. Eh, než eh, tady bude obecná diskuse, tak Giuseppe Scanti z Novamit má slovo. Děkuji, pane předsedo, a děkuji všem účastníkům, zejména mladým a panu ta- předsedovi Tajanovi, že zorganizoval tuto akci. Já jsem profesor a já si myslím, že výzkum by měl skutečně eh, najít alternativy trhu, měla by to být eh, odpověď a evropská, a protože je zde stále větší poptávka po eh, výživě. Minulý týden OSN publikoval zprávu, kde eh, vlastně jsou výsledky, které by měly znepokojit nás všechny, co se týká. Jsme na špatné cestě, pokud jde o ochranu našich ochrany. Přicházíme o biodiverzitu, snižují se zásoby ryb, stále větší znečištění, zejména mikroplasty a eh, lidé z naší generace, ži, kteří žijí teď v roce 2019 v Evropské unii, mají před sebou velké výzvy, máme, máme velkou odpovědnost a máme také velké příležitosti. Jsme šťastní, můžeme být vlastně první generace lidí, kteří poku, se pokusí zvrátit trend klimatických změn. Musíme skutečně jednat, přeměnit slova v činy Eh, brzy eh, Evropská un, eh, svět dosáhne 10 miliard obyvatel a musíme se zaměřit na ochranu našich zdrojů v oceánech. Musíme využívat lidské kreativity, talent, talentu a vynalézavosti, abychom chránili oceány musíme, Evropská unie se musí stát vedoucí silou inovací, které budou ve službách záchrany oceánu a musíme skutečně začít jednat už dnes a využít této příležitosti. Děkuji, soustředíme nejdříve několik otázek, vždycky blok tří otázek, dříve než budou odpovědi. Prosím, já neznám vaše eh, jména, tak musím jen tak ukazovat. An excellent conference. Is there an elephant in the room? Should we be... Vynikající konference. Měli bychom snad hovořit o kyslíku, ten je o přežití. CO2 je spíše o životním stylu. Jedná se o atmosférický kyslík a prostě jenom doufáme, že oceány to poskytnou. A není snad eh, čas na to, abychom měli velkou iniciativu eh, výzkumu eh, mořského nebo kyslíku z oceánu. 148 číslo sedadla. Dumoulin, je représente un comité local. Eh, já představuji místní bruselský výbor, se jmenuje se Dumoulin. Představuje mě, že jsme eh, nehovořili o všechny té minuci, munici, která se utopila v moři. 45 tisíc eh, tun, například jenom u Irska. A to také Eh, vede k velkým incidentům, něco se objevuje i blízko Dánska. Dánští eh, rybáři jsou velmi postiženi, eh, musí mít dokonce i vybavení zvláštní na lodích, aby se mohli chránit, aby mohli i pomáhat s raněným rybářům, které poranili tyto toxické látky. Finsko například zaznamenalo desítky či stovky střel Eh, které byly kolem Finska. A také v Bari jsou rybáři dotčeni velkým množstvím toxické munice, která byla utopena v Jaderském moři. Také v Japonsku. Ostatně Japonci jsou jediní, kteří doposud eh, věci eh, zvládají z technického hlediska, získávají nebo zachycují tyto, tuto munici a ničí je. Pak je tady samozřejmě otázka Spojených států, o to se jistě postará pan Trump. Já myslím, že Evropa si musí pospíšit jestliže nechceme mít příliš mnoho problémů. Když říkám pospíšit si, tak Oceanografický ústav v Moskvě udělal eh, studii a zhruba šestina eh, těchto, eh, této munice, kdyby se vynořila, tak zničí úplně celé Balské moře. Tak to dopadne, když neuděláme nic. Evropa by se do toho měla pustit. Je tady zapotřebí mít nějaké řešení, možná nějaká americká společnost, Číňané by to mohli zvládnout. Děkuji, děkuji vám eh, a já opakuji, prosím, ať to jsou otázky a nikoli dlouhé vysvětlení eh, situace, protože na to opravdu nemáme čas. Eh, tak máme tady už první tři otázky, tak já požádám řečník, aby odpověděli. Thank you. Děkuji. Já se věnuji první otázce, která tady byla řečena. Ano, my už v komisi pracujeme v rámci Horizontu 2020 na výzkumu oceánu a mohu vám říci, jak už ostatně bylo naznačeno i na úvodní části panem komisařem, v novém programu Horizont Evropa, kde se navrhuje navýšení rozpočtu ze strany komise. Konkrétně se míníme zabývat oceány. Bude to vlastně poprvé a je to díky politickému vedení eh, pana komisaře Vala. Komisaři pracují spolu, vůbec probíhá Eh, spolupráce na úrovni eh, služeb komise a máme tady kolegu, kteří vám mohou říci více. Ale je to určitě poprvé, že budeme mít takovýto výzkumný program, který eh, se uznává po celém světě jako velice významný výzkumný program a my v něm budeme mít specifickou misi, která se bude týkat oceánu. Ještě nějaké další připomínky? Já bych chtěl. Já bych chtěl odpovědět pánovi číslo 148. Vy jste hovořil o toxické munici, ale je ještě více než to v oceánech a v bořích. Je, máme tam jak zbyt, nukleár, jaderné zbytky například jaderného odpadu. Víte, že v mé zemi, Portugalsku, se začíná teď objevovat kanistry, začínají teď objevovat určité nádoby, kanistry s toxickými látkami, které pocházejí z jaderných elektráren, takže také musíme mluvit o tady těchto věcech. Já jsem zde již v parlamentu hovořil dokonce několikrát, o těchto problémech. Čili není, není to pouze toxická munice v Tichém oceánu, ale také na našich pobřežích. Na evropském pobřeží máme také závažné problémy a hovoříme o. Eh, a tím bychom eh, to neukončili. Máme ještě další věci, o kterých je potřeba hovořit. Další eh, připomínky. Marian Manaken Damakian. Já bych chtěla pouze říci, že pán má pravdu. Nemáme dostatek hodnocení a vědeckých důkazů, které mohou se znečištěním oceánu propojit klimatické změny. Máme tedy eh, zde určité důkazy o eh, dopadech klimatických změn a tak dále, ale nemáme dostatek jasných vědeckých důkazů o tom, jak eh, vlastně ty hluboká moře, oceány jsou propojené s klimatickými změnami. Takže možná, pokud bychom tyto důkazy měli, tak bychom měli dobré argumenty pro řešení. Musíme se tedy obrátit na univerzity, na vědce, aby se tímto dále zabývali, jak zde už zaznělo. Děkuji. Máme zde energie. Já bych také ráda pohovořila o toxických látkách. Já jsem ze Šlezvická Holštínska a tak diskutujeme v, v rámci regionální politiky nebo v naší spolkové zemi, tedy spolkové vládě, už dost dlouho o politikách v této oblasti. Já už pracuji v politice poměrně dlouho a e, zjišťujeme, že nejsou žádné peníze nebo dostatek problém. Mm, často se říká, prostě nemáme na to peníze, proto jsem velmi ráda eh, z jakéhokoliv pro, za jakýkoliv protest nebo jakoukoliv akci, který vlast, která poukáže na to, že skutečně musíme vy, najít to peníze a musíme je vynakládat. Je to skutečně naléhavé nejen uh, schvalovat rozumnou legislativu pro rybolov, ale skutečně začít tyto problémy seriózně řešit. Omlouvám se, ale nemáme více času na diskusi, protože jsme prodloužili poněkud náš blok a nyní musíme předat par, eh, mikrofon panelu 2 eh, který se bude zabývat zdra, eh, zdravím, čistotou oceánu a moří. Děkuji všem účastníkům a předávám slovo panelu 2. May I invite the speakers for panel two on the... Chtěla bych eh, pozvat řečníky eh, druhého panelu sem. Hello everyone. Vás všechny zdravím a dovolte, abych vás eh, vyzvala, abyste zaujali svá místa. Chtěli bychom zahájit eh, druhý panel, protože máme velké spoždění a přeruší nás eh, předseda Tajány, který bude hovořit ve tři čtvrtě na pět. Já jsem Adina Valán, jsem předsedkyní výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Evropského parlamentu. Je mi ctí předseda tomuto panelu, kde jsou zástupci Evropské komise, kolegové, členové parlamentu a experti. Název je dosáhnout zdravých, čistých moří a oceánů. Nejprve eh, já sama pronesu několik úvodních poznámek, posléze generální ředitel Evropské komise pro výzkum a inovace, pan Jean-Eric Paquet, poté Joana Drake, zástupkyně generálního ředitele, vystoupí z generálního ředitelství pro životní prostředí. Dále mi bude potěšením dát slovo kolegům, členům Evropského parlamentu, kteři, protože ten v tomto roce sehrává velice důležitou úlohu, aby Evropská unie i nadále byla vedoucí na cestě k trvalé udržitelnému vývoji. A pak za představitelé zainteresovaných stran dostanou slov. Bohužel nebudeme mít moc času na angažovaný dialog. Nejprve bych ráda řekla za sebe několik slov ze své funkce. Všichni jsme se sem eh, přišli eh, proto, že vlastně 97% eh, vod oceánů pokrývá více než 50 také území Evropské unie. Víme, že moře nám poskytují potraviny, energie, potraviny a také trávení volného času, ale také se jedná o vodík a o CO2, který emitujeme. Jinými slovy, služby, které nám poskytují oceány, jsou klíčové pro přežití lidstva lidské činnosti způsobují velké negativní důsledky pro ekosystémy oceánů. Souvisí to s klimatickými změnami, s acidifikací, s nadměrným rybolovem, s, s znečišťováním životního prostředí, zničením habitátu a celých druhů živočichů a tím vším eh, se zabývají i nedávno přijaté normativní a řídící dokumenty. Jakožto výbor pro životní prostředí jsme se vždycky snažili o to, abychom zvyšovali úroveň ambice návrhů, které se projednávají kolegové, kteří budou po mně hovořit, vám eh, poskytnou specifické informace o tom, co parlament eh, prosadil do legislativy, aby se stav oceánu zlepšil. A vstup eh, v platnost legislativy je ovšem pouze prvním podstatným krokem. Pokud je o všeobecnou politiku, pak Evropská unie má rámcovou politiku pro námořní strategii a stanovila si před 11 lety hlavní cíl zajistit dobrý ekologický eh, status všech mořských eh, vod do roku 2020 na úrovni OSN. Udržitel, eh, cíl udržitelného rozvoje 14 se týká právě udržitelného používání moří, oceánů a pro udržitelný rozvoj a týká se to agendy 2030 pro udržitelný udržitelný rozvoj. Máme a tedy velice málo času, abychom těch cílů dosáhli loni. Zpráva komise na posouzení toho, jak členské státy usplatňují programy v rámci eh, rámcové směrnice o mořích, eh, dospěla k závěru, že členské státy se hodně snaží v rámci svých programů opatření, aby dosahovali cílů. Nicméně hodnocení ukazuje, že ne všechny druhy tlaků jsou patřičně ošetřeny prostřednictvím opatření, které členské státy přijímají. Samotné programy mají různou úroveň ambicí. Dosáhnout dobrého eh, environmentálního statutu do roku 2020 v rámci všech eh, oblastí, kterých se směrnice týká, je nepravděpodobné. Evropská eh, eh, eh, agentura pro životní prostředí odhaduje, že v roce 2017 stav moří vlastně je takový, že bez ohledu na mnoha opatření, která byla přijata, tak bez ohledu i na nepochybné pozitivní výsledky stále stoupá tlak na mořské životní prostředí a také eh, se tady bude dělat, eh, ukázal eh, posouzení v polovině období, že i když dosáhlo pokroku, pořád je třeba pokračovat, pracovat. V některých oblastech EU skutečně jasně přispívá k dosahování cílů DG14, pokud se týká například ochrany zranitelných oblastí v evropských mořích. Ale e, pokud jde o odpadky v mořích, pak v roce 88 už byla první alarmující sada a kontaminace moři plasty dosáhla od té doby takového rozsahu, že podle několik odhadů v roce 2050 už tam bude více než plastů, než ryb v mořích. Aby se řešila tato naléhavá problematika, Evropská unie nabízí celou řadu nástrojů, včetně nařízení týkající se nebo regulování eh, a prevence eh, odpadků a týká se to také zbytků z lodí a vůbec vypouštěných odpadů z lodí. Náš výbor se tomu hodně věnuje. My jsme přispěli také k přijetí balíčku o odpadech. Tam jsou i cíle pro recyklování plastických od plastových odpadů. Eh, jedná se o směrnici o jednorázovém použití plastů, to bylo loni v prosinci. Tato legislativa jede ještě dál, protože nastavuje velice přísná pravidla pro plastové obaly, které se často nachází právě eh, v, na evropských plážích. Směrnice také se týká určitých plastových eh, produktů, které budou zakázány tam, kde jsou alternativy. Plus konkrétní opatření budou zavázena na to, aby se snížilo opatření používání jiných plastových produktů, které nemají alternativy a které se také vyhazují. Proto je úplně jasné, že musíme lépe zpravovat moře. A toho se dá dosáhnout pouze na základě výrazné mezinárodní spolupráce. Plně spolu podporujeme mm, vyspracování právně závazných nástrojů, jako je trvalé udržitelné používání biodiverzity v mořích nad rámec národní jurisdikce je třeba snižovat lidský tlak na oceány. To je závazek, který je třeba přijímat na všech úrovních od OSN až po jednotlivé spotřebitele. A Toto bylo několik slov jako úvodní poznámky a nyní eh, má slovo pan jean Erik Pake, který je generálním ředitelem DG eh, Evropské komise pro výzkum a inovace. Tak prosím, máte pět minut. Thank you very much. Děkuji vám. Eh, děkuji také za to, že jste mě pozvali a dali mi slovo na tomto panelu v dnešním odpoledně. Jak už tady hovořil zástupci komise, já chci říci, že eh, výzkum v oceánech eh, je eh, důležitá, důležitý bod v přípravě našeho dalšího programu Horizon Europe. Jak už to bylo řečeno v předchozím panelu a jistě to uslyšíte také během celého tohoto panelu, oceány se mění, zásadně se mění ve všech aspektech Eh, ovlivňuje to eh, naše počasí, počasí se mění, extrémní počasí eh, se projevuje, bouře jsou silnější, hůře předvídatelné. A když se podíváte například na nedávnou bouři v Mozambiku, tak to je prostě ten extrém, který doposud se ještě nikdy neodehrál dimenze oceánu s vlivem na počasí se mění. A tak oceány skutečně vlastně vytváří vzduch, který dýcháme. E, to se také mění. E, oceány diktují, jaké potraviny jíme. A i tady se objevují změny. Eh, oceány jsou eh, také pohlčovače uhlíku a eh, to je samozřejmě důvod pro acidifikaci oceánů. Také mm, led na oceánech se mění, taje, tím se zvedá hladina moří a oceánů. Tady ještě zapotřebí přijmout určitá opatření. Věda ukazuje, že v roce 2016 už byla hladina moří o 20 cm výše než o století dříve. A do konce tohoto století to bude dalších 16 cm. Dnes jsou oceány velkým zdrojem biodiverzity. Je to vlastně náš genom eh, celé naší planety Země. A to se také mění, jak myslím, o tom hovořil již předchozí panel. Oceány jsou také naše e, nová hranice pro inovace. Je tady nová modrá ekonomika, která se rodí z našich oceánů, e, která má e, zdroje zdrojem proteinů, ale také nám přináší možnosti akvakultury a další produkty, které by měly vést k oběhové ekonomice. Eh, změny tedy se mění, mění se tak hluboce a jsou tak důležité pro naše, eh, naše budoucí osud, že si musíme klást otázku. Víme o tom dost, víme hodně eh, o mořích a oceánech. Jasně se ukazuje, že tomu tak není. A já myslím, že dekáda oceánů do roku 2030 je prostě naše poslední šance, jak prohloubit naše znalosti, jak poznat potřeby moří. To musíme řešit. Paradoxem je, že e, známe vesmír e, a sluneční soustavu mnohem lépe, než známe oceány. Většinu oceánů je teprve třeba e, důkladně zmapovat a zanalizovat. A k tomu potřebujeme mít programy, potřebujeme hodně. Horizon Europe je strategickým nástrojem, jak tady studovat naše potřeby, to by bylo velkým příspěvkem k poznání oceánu. Už se o tom tady hovořilo dnes odpoledne. Je tady ambice evropských institucí pustit se do misí výzkumného typu. Jedna taková mise se bude eh, týkat čistých eh, moří a oceánů. A to je opravdu velmi důležitá věc. Nejenom, že výzkum eh, chce, aby oceány byly jasně zviditelněny pro naše občany. Budoucnost oceánů eh, je důležitá a věříme, že Evropa bude definovat, jakým způsobem evropské instituce, evropské členské státy a různí partneři budou řešit tyto velké výzvy do budoucna. To bude velice konkrétní mise s konkrétními cíly, s konkrétním časovým horizontem, který eh, ukáže, eh, zda je mise naplněna. Prvním krokem, první krok už je proveden, eh, již máme stanovenou agendu výzkumu a nejen v Horizon Europe, ale je to také agenda, která se snaží soustředit prostředky eh, v národních programech v celé Evropě prostřednictvím eh, kapacit veřejného i soukromého výzkumu. Potřebujeme i průmysl, potřebujeme všechny partnery do této agendy. Doufáme, že tady bude vidět jasný vliv a že tato výzkumná ehm, agenda se bude moci zapojit také do diskuse o politice vůči oceánům. Eh, je to otázka veřejných politik, které se budou opírat o znalosti díky výzkumu a budou přinášet ehm, řešení. A to přinese velký rozdíl v situaci. Eh, výzkum, eh, veřejná politika, to je to důležité a my věříme, že to opravdu může hodně změnit, aby eh, se čelilo problémům, kterým čelí naše oceány. My také hovoříme o Horizon Europe a doufáme, že První fáze jednání o Horizon Europe skončí v následujících hodinách a že eh, všichni partneři v Evropě i všichni ti, kdo se o to zajímají, se budou moci takto spojit a diskutovat o prioritách Horizon Europe na nejbližší roky, abychom eh, od začátku roku 2021 mohli provádět program Horizon Europe. Evropa je námořním společenstvím. Máme 66 tisíc kilometrů, eh, dvakrát více než Rusko, více než Spojené státy eh, pobřeží. Eh, naše kultura, naše historie i naše budoucnost se opírají o moře a oceány. Ehm, potřebujeme tedy takový výzkumný program, který bude mít ambiciozní veřejnou politiku, aby oceány zůstaly tou centrální, eh, bo, centrálním bodem naší politiky. Děkuji. Okay, okay. Děkuji. Děkuji, pane Pakete. A nyní mám to potěšení dát slovo paní Joanne Drake. Děkuji vám, paní Valeán, za tu možnost, že zde mohu promluvit. Naše planeta je pokrytá vodou, oceány a samozřejmě, které jsou nezbytné pro samotný život. To už zde zaznělo mnohokrát ze strany předchozích řečníků a nemusím to rozebírat dopodrobna. Dnes jsme zde proto, abychom si udělali takový inventář toho, čím my jakožto Evropská unie přispíváme a podívali se, kde skutečně jsme, v jaké fázi a co ještě musíme udělat moře jsou zdrojem mnoha lidských činností, poskytování služeb, poskytují zdroje, eh, o tom už jsme zde také hovořili, ale tyto lidské činnosti, jakožto rybaři, rybolov, eh, zemědělství, loďařství a tak dále, vyvíjí tlak na moře, oceány, na eh, zásoby mořských živočichů a toto všechno ovlivňuje naše oceány, které vlastně zachovávají život planety jako takové. Musíme vytvořit ambiciozní rámec a skutečně je ambiciozní, snaží se mít celostní přístup, snaží se ochraňovat a snaží se být reálný, aby mohl být implementován to jsou pravidla pro evropský rybolov a také mezinárodní závazky, které jsou propojeny ve strategickém přístupu, tak aby se chránilo mořské prostředí. Nic není dokonalé, ale díky tomu členské státy postupně eh, udělali určité kroky k dosažení těchto cílů, tak aby byly ještě více strategické v ochraně oceánu. Například členské státy se zavázali k dosažení environmentálního statusu eh, do roku 2020, aby byla moře čistá a zdravá. Také si musíme udělat obrázek toho, co se děje v jednotlivých členských státech. Samozřejmě ještě hodně toho musí být uděláno a stav eh, životní, mořského prostředí eh, zatím není dobrý, nebylo, nebude možné dosáhnout do tohoto data všeho. Také to zohledňuje globální obrázek oceánu a významný tlak, který je zde vyvíjen. Je to problém implementace samozřejmě. Komise už toto zdůraznila v, několik, v různých zprávách ale také to souvisí s dalšími faktory. A ty další faktory jsou napří, například vyžadují daleko více Evrop, spojeného evropského úsilí, aby se nám podařilo dosáhnout těchto výsledků. Už zde zazněly například případy toho rámce pro boj proti znečištění plasty. Potom je zde také další věc, zapojení vlád členských států. Regionální spolupráce je samozřejmě klíčovým klíčovou záležitostí v boji proti znečištění a zachovávání biologické rozmanitosti. Pře mezi hranicemi státu. My samozřejmě ovlivňujeme lidskou činností eh, moře a oceány, nicméně můžeme chránit ekosystémy a živočišné druhy a znovu, eh, znovu vytvářet eh, ryb, druhy druhy ryb a zvyšovat náš přírodní kapitál. Je proto je samozřejmě dobré, abychom eh, ustavili určité chráněné oblasti díky evropským pravidlům máme přibližně 11 našich moří, které jsou pokryta tímto ve srovnání se světovým průměrem, což je 7 Nicméně potřebujeme eh, opatření na konzervaci, nábořní plány, a zapojit také sociální a ekonomické aspekty. Je to jeden z hlavních eh, klíčů naší ekonomiky. Materiály, které poškozují eh, životní prostředí, potom se vrací do naší ekonomiky, naše politiky v oblasti námořního prostředí. Toto všechno tvoří pevný základ v boji proti znečišťování moří plasty. Nicméně ještě musíme dělat více a strategie pro boj proti plastům eh, také zahrnuje příští iniciativy, které musí být zaplněny, zapojeny do globální iniciativy. Patří sem legislativa ochrany pláží, komplexního přístupu, který bude řešit všechny mikroplasty a eh, zlepšen, další lepší pravidla pro tyto služby. Otázka zní, zda děláme dost. Tato otázka zde už zazněla. Jsou zde samozřejmě ještě nedostatky, které bude potřeba zaplnit v oblasti rybaření, námořní politiky, regenerace druhů, Potřebujeme také inovace a zlepšování akvakultury. Na závěr bych ráda řekla, že je povzbudivé, že už bylo uděláno tolik pro naše moře a oceány a musíme ale uznat, že ještě je možné udělat daleko více společně musíme využít této příležitosti a také těchto hrozeb, které jsou před námi a musíme se společně podívat na to, jak lépe a efektivněji chránit naše moře a oceány pro užitek nás všech a jak vlastně společně přistupovat k ním s respektem a k těmto rezervám, které jsou tak důležité. Děkuji. Thank you. Děkuji. Velice děkuji a nyní je mi potěšením Eh, vám sdělit, že pan předseda Evropského parlamentu, pan Tajány, eh, pronese projev na toto téma. Takže si to teď tady vyměníme. Dobré odpoledne všem a vítám vás tady v hemicyklu Evropského parlamentu. Rád bych zejména uvítal Meissner, který je zvláštním vyslancem, delegátem našeho parlamentu a má na starosti námořní záležitosti, což je samozřejmě paní Meissner, chci uvítat, pardon. Dále paní Valán, va, pan Valán, pana komisaře Vlasem, Dina Valán, předsedkyně výboru pro životní prostředí, a také pana Hankala, který je viceprezidentem eh, nebo zástupcem předsedy výboru ITRE. Je mi velkým potěšením, že jsem zde s vámi, protože eh, máme Eh, mnoho výzkumníků, vědců, bizn, eh, představitelů biznesu. Sešlo se tady skoro tisícovka lidí a je velice důležité, že jsme tady. Hned na začátku mého mandátu jsme zorganizovali 11 eh, konferencí na, úrov, na vysoké úrovni tady v Evropském parlamentu. Týkalo se to výzkum, kulturního dědictví Afriky, migrace, digitální hospodářství, čisté energetiky, ty všechny věci se tady podrobně probíraly. My jsme také zapojili naše občany, naš, podniky, pracovníky, instituce, výzkumné ústavy a všechny orgány, které jsou velice důležité pro tuto práci z hlediska našich občanů. Dnes se zabýváme mimořádně důležitou věcí, kterou je budoucnost našich oceánů je to záležitost natolik důležitá, že musíme neustále o tom hovořit, nemůžeme spočinout na Vavřínech. Pokud je o klimatické změny, ty se toho týkají dále záležitost plastů. Tady všude se chceme chopit vedoucí úlohy. Je to důležité, abychom zajistili budoucnost naší planety. Proto se musíme zhostit s naší zodpovědnosti a nesmíme ztrácet čas. Naše politika na úrovni Evropské unie musí eh, nastavit příklad všem hráčům na celosvětovém jevišti. Je třeba, abychom pracovali na lepších synergiích mezi průmyslem a mezi životním prostředí. Je třeba zajistit, aby každý plnil svou zodpovědnost. Minulý týden ve Štrasburku jsme eh, hlasovali eh, pro velice důležité usnesení o klimatu. A tam též eh, je zapracováno sdělení komise Čistá planeta pro všechny. Chceme také zajistit, že dosáhneme cílu dekarbonizace, to je strašně důležité. Chceme eh, karbon, uhlík snížit na nulu. Chceme, aby čistém vyjádření do roku 2050 emise byly nulové a vyzýváme všechny členské státy, aby každý z nich sehrál svou úlohu, aby se toho skutečně dosáhlo. Jsou tady velká rizika, eh, což představují klimatické změny. Evropská Agentura pro životní prostředí od roku 2010 do roku 2016 odhadla eh, každoroční průměrné ztráty pro Evropskou unii, které způsobují meteorologické podmínky, extrémní klimatické podmínky a je to 12,8 miliard euro. A to bude růst a to zejména, pokud nebudeme nic podnikat. Co máme v úmyslu dělat? Chceme zajistit, že k tomu nedojde, chceme zajistit to, že všichni si uvědomí riziko. Agentura mimochodem také tvrdí, že do roku 2035 50 ehm, městských oblastí v Evropské unii jsou ehm, ehm, podrobeny riziku, že tam bude velký nedostatek vody. Proto chceme zajistit spravedlivou eh, přechod energie. Chceme zaměřit všechny politiky v oblasti životního prostředí, všechny politiky Evropské unie, aby dohromady eh, k tomuto cíli směřovaly. Také eh, pařížská smlouva, eh, tady jsme byli jednou z vedoucích sil, která je prosadila a chceme se nadále na tyto dohody zaměřovat, protože konec konců planeta bude z toho těžit, ale je to důležité i pro pracovní příležitosti. Zajistíme tak eh, větší počet pracovních příležitostí a jejich udržitelnost. Nyní k oceánům. Velice se zaměřujeme na cíle eh, milénia, MDG. Eh, eh, Byli jsme první, kdo hlasoval pro pařížské dohody na úrovni OSN v roce 2017 na konferenci eh, v roce 2017 jsme 19 velice důležitých závazků sformulovali, aby se snížily odpadky v mořích, aby se sledovala voda, aby se reformovalo zpráva oceánu. Pracujeme na tom, aby se mm, vyvracovávalo stále více závazných právních nástrojů týkající se biodiverzity a nelegálního rybolovu. Chceme mít velmi rozumný, eh, logický právní rámec. Dnes 150 milion tun plastů jsou v oceánech, až každý rok dalších 8 milionů tun se k tomu přidá. Když to bude takto pokračovat, tak do roku 2050 bude v moři více plastů než ryb. To samozřejmě poškozuje životní prostředí, ale poškozuje to i naši ekonomiku. Poškozuje to také turismus a odvětví rybolovu. 70 eh, předmětů, které znečišťují naše moře, jsou jednorázové, pro jednorázové použití. Proto Evropský parlament schválil směrnici aby se tyto plasty zakázaly do roku 2021. Pokud bychom měli recyklovat milion tun plastu, pak by to byl ekvivalent tomu, že odstraníme z našich ulic milion aut. Proto je důležité, aby tady byly podpítky pro eh, oběhové hospodářství, recyklace městského odpadu, jeho další využití, to je velmi důležité. Také na minulém plenárním zasedání eh, ve Štrasburku jsme schválili směrnici. Týká se to eh, na eh, rybářů a odpadů, eh, které přivážejí na pobřeží, ale už se to nepokl- znamená to, že my je chceme pobídnout k tomu, aby se zbavovali odpovědným způsobem plastů, a ne aby je zpětně házeli do moře. To je důležitý krok vpřed a doufám, že členské státy schválí tuto legislativu co nejdříve a že to bude součást mezinárodního práva. Musíme si uvědomit, jak důležité jsou moře a oceány pro náš průmysl. A pak vidíme, že je ještě naléhavější, abychom něco udělali. 5,5 milionů pracovníků jsou zaměstnáni v tomto odvětví. A brat je asi 500 miliard Eh, euro ročně. To hovořím o té modré ekonomice. A musíme samozřejmě budovat dále na eh, možnostech růstu. 75 vnějšího obchodu a 37 obchodu v rámci Evropské unie se odehrává prostřednictvím moří. Proto je zásadně důležité, abychom se zabývali odvětvím námořní dopravy, aby byla efektivnější. Nový rozpočet Evropské unie 21 27 eh, bude muset obsahovat eh, prostředky na eh, podporu právě těchto opatření. Musíme zajistit čistá moře, protože to je hybná síla naší ekonomiky. Na závěr mi dovolte říci tolik. Eh, došlo k mnoha objevům v Evropě a ty mají rozhodující význam pro zajištění bezpečnosti našich pols. Je například eh, bio, eh, rozložitelné plasty, recyklovatelné plasty, program Copernicus, který nám umožnil, abychom si lépe uvědomili, jak planeta vlastně funguje, jak to všechno zapadá dohromady a jak můžeme lépe zajistit udržitelné životní prostředí je to ten program velice důležitý zdroj, který nám umožňuje eh, lepší zprávu městských oblastí a ochranu také přírody v souvislosti s městským plánováním, zemědělstvím, zdravotnictvím, eh, infrastrukturou, dopravou a turistikou. Právě proto si Evropský parlament přeje navýšit investice do inovací a výzkumu. To je přesně ten důvod. A komise navrhuje navýšení prostředků. Týká se to eh, programu Horizon Evropy a my chceme navýšit ještě dále. Chtěli bychom k tomu dosa- ještě dodat, k tomu navýšení, které už komise navrhuje. Přejeme si, aby to bylo 50% navýšení finančních prostředků na nový program eh, Horizon Europa. To by bylo 120 miliard euro a také chceme, aby minimálně 30 všech opatření eh, v, nad, v, v, v nadcházejícím rozpočtu a 35 eh, Horizon Europe eh, se týkala udržitelných akcí, protože musíme udržitelnějším způsobem využívat moře a tady členské státy musí sehrávat svoji úlohu. Máme společné zdroje a musíme je patřičně spravovat. Členské státy musí sehrávat svoji úlohu, to je jasné. Ochrana životního prostředí, výzkum, inovace, průmysl, to vše je nevyhnutelně vzájemně propojeno. A tento dialog mezi univerzitami, výzkumnými středisky, eh, asociacemi, podniky je klíčem k tomu, abychom zajistili harmonii, soulad mezi životním prostředím, inovativní ekonomikou. A chceme také zajistit eh, splnění všech přijatých eh, závazků. Přejeme si, aby Evropa byla přívětivější k oceánu a musíme dále postupovat eh, na eh, té cestě, na kterou jsme nastoupili na COP24 v Katovicích. Bylo, tomu, eh, bylo to v prosinci. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. A já i moji kolegové zde určitě vám slibují plnou podporu. Můžete se na nás spoláhat. Děkuji. Okay, then. Děkuji a budeme pokračovat v našem druhém panelu. Máme to potěšení, že eh, dáme slovo eh, paní, nebo měli jsme možnost slyšet paní Drake, eh, která je zástupce generálního ředitele, ale nyní dostanou slovo další řečníci. Eh, pan Mark Demesmeker. A prosíme, abyste se omezil na tři minuty. To jsou požadavky um, organizátorů konference. Prosím tedy respektujte časový limit. Já se budu snažit. Dobré odpoledne všem. Jmenuji se Mark Demesmaker, jsem Eh, poslancem ve frakci ECKR. Jsem velmi rád, že se s vámi mohu dnes podělit o některé myšlenky. Eh, já jsem v minulém období byl velmi aktivně působný v různých eh, oblastech ekonomiky, včetně eh, nové legislativy o jednorázových eh, plastech. Ano, to je, plast je velmi důležitý materiál, je užitečný, má užitečné místo v naší společnosti, ale je otázka, jak ho dnes vyrábíme a jak ho používáme, aby to bylo udržitelné. I i v Evropské unii zůstává ještě recyklování plastů eh, dosti nízké. Jen 5% všech těchto materiálů zůstávají dále v ekonomice, to znamená, že 95% kam si uniká. A eh, jsou tady velké výzvy mm, zvládat plasty udržitelným způsobem, aby byly součástí eh, užitkové hodnoty a aby tady byla stimulace pro dobré modely eh, spotřeby i recyklace. To vyžaduje společné úsilí všech partnerů. Eh, na, ve Štrasburku příští týden na plenárním zasedání budeme mít možnost nejen o tom hovořit, ale i konkrétně konat, protože budeme hlasovat o dohodě, která vzešla z trialogu o plastech na jednorazové použití. To koncem eh, prosince dostal Eh, jako výsledek parlament po eh, několika měsících usilovné práce. Já jsem přesvědčen, že tato legislativa není jen zásadně důležitá pro náš eh, přechod na oběhovou ekonomiku, ale je to důležitý krok vpřed, aby odpady se nedostávaly do moře a do oceánů. Evropská unie tady musí být lídrem Plasty jsou velmi velkým problémem eh, v rámci odpadu eh, v našich mořích. To už tady řekl také předseda parlamentu. Musíme zabránit tomu, aby eh, v mořích nebyly v budoucnu více plastů než ryb. Eh, balíček se především zaměřuje na eh, ty plastové výrobky, které se velmi často nacházejí na evropských plážích a které jsou eh, jednorázovým užitím plastu. A tady je také otázka mm, oxodegradabilního plastu. A to jsou také věci, které se pak rozkládají na ty mikroplasty. A to je velice důležitý aspekt po Evropský parlament, který vede velkou kampaň už dlouhou dobu za tuto věc. Také je třeba, aby se členské státy soustředily na nejrůznější kelím, plastové kelímky, plastové eh, nádobičky, kterých se dávají potraviny a tak dále. To je důležité, abychom dosáhli eh, pláží bez odpadu a mm, je to jeden z velmi důležitých cílů, aby do roku 2029 se snížilo o 90 množství eh, plastových lahví či plastových kelímků, které jsou na našich plážích. Evropský parlament eh, dokonce přesvědčil členské státy, že do roku 2030 by všechny eh, takové lahve se měly eh, skládat z 30 z recyklovaných materiálů. Dále jsou tady také cigaretové filtry. To je na prvních dvou místech největšího množství takových odpadů. Ale ehm, to znamená, že vlastně 500 litrů vody může být znečištěno pouze cigaretami z jedné jediné krabičky. E, a i to je problém, který musíme mít na paměti, chceme-li dosáhnout čistých pláží. To je tedy eh, obecně eh, za to velice důležitý politický moment, důležitý pro naše občany a pro občanskou společnost, aby se změnili, eh, aby se změnili v chování a mm, aby se změnila plastová ekonomika. Musíme prosadit tak, tyto směrnice a přechod na oběhovou ekonomiku vlastně znamená přeměnit ten odpad na cené suroviny. A na závěr chci říci, že vlastně je možné přeměnit ty, ty polévky plastu na modré prostředí. No, I... Děkuji vám mnohokrát. Nyní pan Ricardo Serasant. Santo, člen výboru pro rybolov. Doufejme, že dodržíte vyhrazený čas tři minuty, prosím. Maximálně do čtyř minut tedy. Dobrá, děkuji. Před 20 lety portugalský romanopisech, romanopisec tedy řekl, že každý může ovlivnit moře, takže já tedy budu nyní hovořit portugalsky. Dám vám pár vteřinek, abyste tedy si mohli nasadit sluchátka. Takže homo skutečně máme eh, musíme se zaměřit na roli homo sapiens v 21. století eh, v průběhu geologie naší planety a toto všechno tedy začalo v dávných dobách. Celá desetiletí docházelo k růstu, k průmyslovému rozvoji, k industrializaci a musíme eh, vlastně překročili se hranice eh, jednotlivých států. Nejen oceány jsou stabilizačním prvkem, ale dnes jsou oslabeny a to samé platí pro rybolov, který často čelí invazivnímu způsobu znečištění životního prostředí, zvyšování teploty planety. Toto všechno jsou věci, kterými oceány a moře velmi trpí. Musíme Toto všechno je spojeno ještě s dalšími vlivy. Jsou, a to také platí nebo z tohoto důvodu jsou také takzvané mrtvé zóny v oceánech. Samozřejmě existují také důležité regionální problémy, ale je to tak, že to jsou globální výzvy, které musíme takto vnímat a musíme také globálně proti nimi řešit. Vlivy globálního obchodování, globální čino, lidské činnosti na planetu je něco, co je nevyhnutelné a musíme to řešit na koordinovaným způsobem. Musíme využívat veškerých vědeckých eh, znalostí tak, abychom zajišťovali udržitel, udržitelnost musíme využívat vědecké poznatky nejen proto, abychom lépe jednali, ale také, abychom eh, zajišťovali skutečnou udržitelnost. To by měl být eh, cíl tržního hospodářství to souvisí s, jednotliv, s různými zeměmi, které jsou různým způsobem rozvinuté a různým způsobem jsou tedy ovlivněny eh, klimatologickými prvky. Musíme tedy využívat nových způsobů a proto potřebujeme eh, tomuto věnovat eh, trvalou pozornost. A musíme jednat také s rozumem, tak abychom zajistili, aby nová příští generace mohla žít ve zdravém, bezpečném životním prostředí, abychom jim nepřenechali eh, takové špatné dědictví. Je eh, často dochází k určité takovému zločinnému jednání, kterým se tedy eh, působí na oceány a na celou planetu. Existují vědecké a etické faktory a je potřeba, aby se lidé skutečně eh, nyní mobilizovali pro ochranu moří a planety. Thank you very much also for... Děkuji vám i za to, že jste se víceméně držel časového limitu a teď eh, má slovo paní Claudio Monteiro de Aguiar, která má tři minuty a je členkou výboru pro dopravu. Děkuji. Ráda bych poděkovala všem členům panelu, komisaři a musím využít své tři minuty k tomu, abych poděkovala za všechnu tu práci, která se dělá na podporu modré ekonomiky. Děkuji za to, že tady byl tato akce uspořádána. E, pan Ricardo je e, sice v jiné politické skupiny, pan Ricardo Serrao Santos, e, nicméně si uvědomujeme, že společně musíme využívat příležitosti, které existují v oceánech. Musíme zajistit, že tady bude nejenom evropská agenda, ale mezinárodní program. A teď samozřejmě uvažujeme o nadcházejících volbách do Evropského parlamentu. Musíme opravdu ukázat, že parlament se zabývá těmito věcmi. Parlament i komise prokázaly, že si přejí jednat v těch eh, hlavních eh, otázkách. Už tady bylo zmíněno mnoho aktivistů. David Antenberou, jeho eh, program na BBC Modrá planeta, to také nás pobízí k tomu, abychom řešili problémy. Evrop- modrá země. Evropská unie se zabývá nyní řešením plastů, ale je tady mnoho dalších problémů. Musíme i tedy i nadále navrhovat strategie pro eh, střednědobé i dlouhodobé um, řešení otázek rybolovu. 2 miliony, miliardy euro se každoročně vydávají na námořní produkty, na rozvoj mořské ekonomiky, modré ekonomiky. Nicméně Samozřejmě je třeba dále pracovat, je třeba pracovat i na vědeckých eh, výzkumech, aby se zlepšovaly na mořské eh, ekosystémy. V rámci horizontu Evropy se musíme dále zaměřovat na moře, na oceány a tento proces musí nadále pokračovat. Všichni se musíme zapojit do řešení hlavních problémů, s nimiž máme co dělat. Musíme eh, se tomu věnovat, jako už to vlastně děláme i pro, ve eh, výběru pro dopravu. Vypracovali jsme k tomu stanovisko a je třeba používat také více ehm, skapalněného plynu a je třeba tedy nahrazovat eh, lepšími palivy ta, která jsou velice znečišťující. Musíme tady se zabývat eh, průřezu všech odvětví eh, je tady třeba dále rozvíjet námořní politiku a slyšeli jsme už tady názory na toto věc. Nakonec bych eh, chtěla také zmínit vzdálené regiony v Atlantickém oceánu, které je velice důležité, aby se studovali, aby se eh, tě, čelilo eh, ztrátě biodiverzity, ekosystému a klimatickým změnám. V této souvislosti eh, bych chtěla říci, že bychom měli mít Centrum pro boj proti znečišťování mořského prostředí. Ve vzdálených oblastech, například na Madejře, kde je možné dobře tyto otázky zkoumat. A to je třeba eh, všechno dělat v souvislosti i s Ehm, řešením záležitostí bezpečnosti v mořích. Nevládní organizace, mladí lidé, komise, parlament, všichni musí spolupracovat, eh, aby se řešila otázka odpadků v moři. Jde o naši budoucnost, chceme lepší moře a lepší oceány. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, děkuji kolegové za vaše velice cená vystoupání. Teď si poslechneme projevy eh, představitelů zainteresovaných stran, které s potěšením představím. Nejprve to bude pan Čiago Pircuňo, který je výkonným ředitelem Channel Azul eh, nadace. Slovo eh, mu dávám na čtyři minuty. Eh, děkuji, eh, paní předsedkyně, vážení členové Evropského parlamentu, eh, komisaři, členové Evropské komise. Samozřejmě, že námořní prostředí je nejdůležitějším systémem pro podporu planety, ale lidské dopady se tady akumulují už celá století a zle, proto také schopnost udržovat biodiverzitu, vytvářet biomasu a generovat kyslík, to všechno všechno je omezeno. Už se o tom říkalo, v důsledku toho oceány teď probíhají, teď eh, eh, procházejí změnou biosložení a proto se dostávají oceány do hluboké bioenvironmentální krize. Pořádně ještě ji lidský rod ani nerozumí. Mezinárodní společenství tudíž nenabízí řešení, která jsou zapotřebí, aby se problém řešil. A rok 2020 bude mezníkem, ale nebude právě to mezník úspěch, úspěchu, ale Evropské nadace, naše nadace se spíše bojí, že to bude mezník právě velké nespokojenosti s tím, že se nenašlo řešení. Eh, mladá generace dává stále více najevo eh, své frustrace, jak jsme slyšeli i z příspěvku mladých lidí už tady. Je třeba jednat. Spojené národy momentálně projednávání. Eh, organizaci eh, nové konference, která by se týkala znečišťování moří. Samozřejmě, že to nebude rozhodně konec tohoto úsilí. Problémy oceánu se úplně nevyřeší tím, že se bude eh, implementovat cíl 14, protože tady je zapotřebí široký přístup, aby se propojovaly všechny tečky. Je třeba propojovat klimatické změny a problémy oceánu. Náš model ekonomického rozvoje který vysoce závisí právě i na těžbě přírodních zdrojů a má to potom negativní dopady na oceány. Mezinárodní společenství, které představuje OSN, má možnost přijmout také odvážný eh, signál k eh, činnosti na nadcházející konferenci eh, OSN, ale občanská společnost má velkou zodpovědnost, což si uvědomujeme a naše nadace se velice snaží zachránit to, co se ještě dá v oceánu oceánech tím, že podporujeme nové eh, ochranné zóny, udržitelné rybolovné praxe a podporujeme modré eh, hospodaření. Proto s potěšením vás můžeme uspět, že regionální vláda Azor spolu s, ve spolupráci s nadací oceanografické eh, se rozhodlo vyčlenit 15 regionu Azorských ostrovů jako novou námořní ochranou oblast, což představuje skoro 5 celkové námořní e, oblasti e, Evropské unie a důvěřujeme, že Evropská unie a e, Evropská komise podpoří toto e, e, odvážné rozhodnutí, které je důležité nejenom pro souostroví Azorské a Portugalsko, ale pro ochranu moří a oceánu. Eh, naše nadace. Nicméně není přesvědčena o tom, že dosáhneme zdravějších oceánů pouze tím, že budeme konzervativní opatření podporovat. Myslíme si, že řešení nabízí také ekonomika. Náš model ekonomického vývoje není kompatibilní s ekologickou udržitelností planety. Je tady nezbytná nutnost model změnit a předpokladem je, že se budeme zabývat příležitostí přírodou a vidět v ní ten kapitál, kterou představuje přirozený kapitál lidské společnosti. Jestliže se příroda stane kapitálem, pak činy za zachranu by měly být ekonomickou akcí a vlastně bychom to měli vidět jakožto kapitálovou investici, nikoliv jako náklad. Znamená to přirozený kapitál, který vlastně je bankovat, je něco jako v bance. Tak jako příklad jsme viděli na eh, Seychelech a ukázalo se, že je možné, aby biomasa zase rostla a pak se to dá uplatnit i prostřednictvím Světové banky. V tomto kontextu, eh, podobně tomu, co Evropská unie eh, již učinila, měla úspěch energetické politiky, je tady možnost, aby tady byla eh, oceánová agenda pro vývoj, podporovat podniky a udržitelnost. Čím více budeme to protahovat, tím větší bude potom radikálnost potřebných změn. Eh, ukazuje nám mladá generace, že už jim dochází trpělivost a Teď eh, je třeba, aby ti, kdo rozhodují, brali tuto v krizi skutečně vážně, protože jinak dojde k extinci různých eh, eh, habitatů a korálů a podobně. Nemůžeme prostě pokračovat na této cestě ekonomického rozvoje, protože to vede k degradaci životního prostředí a vede to i k eh, začarovanému klubu, k kruhu. Vedlo by to k další ekonomické recesi. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Děkuji vám. A nyní prosím pana doktora Vladimíra Ryabina, který je výkonným tajemníkem Mezivládní oceanografické komise a také asistentem generálního ředitele UNESCO. Prosím, máte slovo na čtyři minuty. Děkuji vám, paní předsedkyně. Především bych vás chtěl pozdravit jménem UNESCO, jménem eh, generálního ředitele UNESCO. Já eh, nechci opakovat, co už tady zaznělo v této diskusi. Eh, rozměry eh, spojených národů a jejich úloha také z hlediska oceánu. A chci se obrátit na mladé lidi ve vašich řadách, apelovat na vás. Já myslím, že být vědcem na oceány, být oceanografem, to je velká věc v dnešní době. A chtěl bych také říci, že UNESCO má důležitou úlohu ve vedení vědy o oceánech a Evropa je vlastně tím největším lídrem v této oblasti vědy. Jsou tři centra eh, z hlediska oceánografie. Je to Severní Amerika, Evropa a Západní eh, Tichomoří. Eh, Evropu to prezentuje velmi produktivně. A chtěl bych říct, že tady je Eurogus, to je Evropský pozorovací systém, a e, databáze, které existují v Evropě, například Ematnet, jsou velice důležité. Máme vynikající spolupráci s Evropskou e, komisí z DG Mare, zejména speciální námořní plánování, abychom zajistili, že jedna třetina veškeré e, oblasti do roku 2030 bude pokryta vládami schválenými plány. Eh, já myslím, že eh, spolupráce se opravdu výborně eh, rozvíjí v oblasti vědy a výzkumu a můžeme hodně přispět v oblasti Horizon Europe a také velmi slibným způsobem v oblasti pozorování. Jaký je stav vědy o oceánech? Ehm, tuto analýzu jsme nedávno provedli a konstatujeme, že oceanografie je dosti dobrá na to, aby ukázala, jaké problémy tady stojí před lidstvem. Víme, kolik uhlíku eh, může být absorbováno moři, eh, kolik tepla je absorbováno v oceánech, kolik eh, kyslíku. Ale ještě jsme nebyli schopni navrhnout řešení. Situace nám připomíná to, co se stalo v oblasti klimatu Eh, v roce 2008. Byly tady jasné poznatky vědy, ale nebyly žádné eh, akce. A my teď potřebujeme konat také v oblasti moří a oceánů. Eh, UNESCO eh, navrhuje spojeným národům dedikovanou vědu tomuto oblasti. Ne jen tak nějakou vědu, ale prostě vědu, která bude opravdu přinášet eh, řešení pro oblast zdravých moří a oceánu. Pan kolega Santos je právě členem organizace, která může hodně, hodně přispět. Plánem je, Eh, zajistit průlom v několika oblastech, jako je mapování, pozorování, eh, schromažďování údajů, eh, sledování ekosystému v hlubokých mořích a také způsob, jak řešit katastrofy a takzvaná mořská gramotnost. Já myslím, že náš eh, přínos může tady eh, hodně znamenat. Všechny tyto průlomové oblasti jsou důležité. Tyto průlomy by umožnily v mnoha oblastech eh, velké, velký přínos. Například management pobřežních zón, zvláštní námořní plánování, aby to všechno profesně pomohlo těm oblastem lidské činnosti, Eh, které mají dopady na oceány, aby tyto aktivity byly, byly ziskové a aby nebyly na úkor eh, moří a jejich zdravé kondice. To je tedy důležité. Velmi brzy bude eh, celosvětové setkání o oceánech, bude to v Kodani v květnu a také konference, o které hovořil Tiago, se soustředí na akce, které vyplývají z poznatků vědy. Já věřím, že Evropa eh, se, se stotožní s tímto apelem eh, a máme na to i slogan na tuto dekádu. Eh, my potřebujeme oceán pro tu budoucnost, kterou chceme. Děkuji. Děkuji vám. Ano, to bylo velmi inspirující. A teď má slovo pan Peter Hercik, který je výkonným ředitelem v Geomar eh, v centru v Helholz pro výzkum oceánů v Kýlu v Německu. Prosím, pane Hercegu, máte slovo. Dobře, děkuji paní předsedkyně, děkuji za slovo. Já bych se chtěl podělit s vámi o některé myšlenky, které se týkají eh, zdravých a čistých moří a oceánů. A začnu eh, číslem 70%, až jste o tom místě slyšeli. 70% planety je pokryto oceánem. Je to eh, Tichý oceán, Atlantik, Arktický, Antarktický oceán, Červené moře, Černé moře, Středozemní moře, Baltské moře a další. 70 planety je pokryto mořskou vodou a proto žijeme na modré planetě. A nikoli na planetě Země, ale spíše na planetě oceán. Oceány jsou pro nás důležité nejenom kvůli té velikosti oceánu, ale také proto, že to je největší ekosystém na planetě. Již jsme slyšeli, že důležitým pojmem je kyslík. Kyslík poskytuje Eh, tedy oceány poskytují 50 kyslíku, který dýcháme a je to výsledek činnosti mikroorganismů v oceánech. Kdyby nám nekonali tuto službu, nemohli bychom dýchat ani zde v tomto sále. To je důležitá funkce oceánu, důležitá služba oceánu. Oceány také pohlcují 30 CO2, a to od doby začátku industrializace. 30 CO2 to znamená, že dnes bychom nehovořili o 1,5 stupních, které jsou naším cílem, ale hovořili bychom o realitě vzestupu teploty o 5 stupňů. A e, CO2 pohlcované e, moři a oceány, to je e, z tohoto hlediska pozitivní, ale přináší to acidifikaci vody. Eh, také no, moře a oceány absorbují teplo, které produkujeme, eh, což je také důležité pro život eh, miliard lidí. Oceány, jak vidíte, jsou pro nás zásadně důležité. Jsou vlastně systémem, který podporuje život na naší planetě. Je to velmi trpělivá mm, péče o nás. Eh, ale my se k ním nechováme dobře, protože podrobujeme oceány velkému tlaku. Jednak je tady okyselování eh, oceánů, eh, pak je tady také zvyšování teploty moří eh, a oceánů, to je také závažný eh, problém. Eh, znečištění oceánů, nejsou to jenom plasty, ale také organické, chemické znečišťování a další znečišťování. A také poškozujeme biodiverzitu oceánu. My jsme zjistili, že celková biodiverzita oceánech se do velké míry poškozuje. Eh, také nadměrný rybolov, o tom už se tady hovořilo, to znamená také počet různých eh, mm, typů ryb v roce 2050 budeme mít o 50 více lidí na eh, této planetě. 10,5 miliard lidí a těch 50 lidí navíc budou potřebovat o 50 více eh, potravy, o 50 více energetiky a o 50 více zdrojů. Něco bude muset pocházet z moře. Eh, tedy tlak na oceány se zvyšuje, je tady ohřívání, oteplování zdravé oceány pro zdravé lidi. To si myslím, že vyžaduje eh, výzkum orientovaný na řešení. Eh, základní výzkum je dobrá věc, ale potřebujeme také výzkum orientovaný na řešení. Potřebujeme více eh, koordinovaný výzkum a také konkrétně zaměřené financování. Evropa potřebuje lépe zvládat záchranu našich oceánů, aby se zachovaly pro budoucí generace na této planetě. I to tady už zaznělo. A já bych eh, v této chvíli chtěla být trošku provokativní. Já si vždycky ladu otázku, eh, proč je eh, Evropská agentura pro vesmír a proč není Evropská agentura pro oceány. To je palčivý problém a máme dnes celé odpoledne, abychom si tu otázku kladli a řešili ji. Možná je na čase trošku větší zviditelnění, větší leadership, více eh, činů ze strany Evropy, abychom zachránili naše moře a oceány. Děkuji. Well, thank you very much. Děkuji mnohokrát. Teď jsme dos- se přiblížili ke konci našeho panelu. Pokusíme Pokusíme se tedy udělat co nejširší obrázek eh, toho, co se dělá v oblasti ochrany oceánu. Je to skutečně problém, ke kterému se stavíme velmi seriózně a doufám, že tohoto cíle bylo dosaženo. A nyní bych chtěla pozvat kolegy Gu pana Henkla, který je také místo předseda výboru pro průmysl a energetiku, aby předsedal příštímu panelu, který se týká udržitelné modré ekonomiky. Děkuji vám mnohokrát. All over Europe, people are getting ready to vote in the European elections in May. Whoever you are, wherever you are, you can get involved and make sure everyone makes their voice heard.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 Take responsibility for your future because we want everyone to say, this time I'm voting. Hello. Dobré odpoledne. Good afternoon. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Takže nyní se dostáváme k poslednímu panelu dnešní schůze má název Udržitelná modrá ekonomika snižování tlaku na oceány. Nejprve bych chtěl poděkovat paní Meissner za to, že zorganizovala tuto akci. Jak říkal pan Herceg z Geomar velmi výstižně, tak je velice důležité, abychom zachovávali oceány v dobré formě, v dobrém zdraví a hovořil o té skvělé myšlence Evropské agentury pro oceány. Chtěl bych eh, všem připomenout, že lidé někdy vědí více o povrchu měsíce než o ploše oceánu a moří. Já si myslím, že je čas, abychom to změnili. Dovolte mi, abych vám připomněl, že tento poslední panel se soustředí zejména na potenciál růstu a vytváření pracovních míst v rámci modré ekonomiky, na snižování tlaku na oceány také. Jak pan Hercik řekl, 50 naší potravy, energie, 50 zdrojů eh, pro budoucí populace se musí vytvořit eh, z oceánu. A já bych k tomu ještě chtěl dodat, že mnoho z našich zemí eh, čelí vysoké eh, nezaměstnanosti a myslím si, že je velice důležité pro integrovanou evropskou námořní politiku, aby se zajistila konzistentnost této politiky v rámci celého sektoru modré ekonomiky a je potřeba úspěšně slaďovat tyto politiky s ostatními politikami a to je velká výzva, aby se také nutno snižovat regulatorní bariéry. Evropská unie poskytuje mnoho finanční pomoci a jsem si jistý, že komisař už o tom hovořil dříve dnes odpoledne. A zejména je zde Evropa Evropský výzkumný program a eh, Evropské strukturální fondy a potom také Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond pro námořní a rybolovnou politiku. Potom je zde turistika v oblasti námořní, modrá energetika, biotechnologie v oblasti námořního sektoru. Všechny ta, všechna tato odvětví souvisejí s touto politikou a s legislativou Evropské unie. A v rámci tohoto panelu se dotkneme tady těchto témat. Rád bych ještě doplnil několik obav, které mám všichni. Víme, že Británie celá desetiletí eh, velmi úzce zabývala touto politikou a je velice důležité, abychom Británii zachovali jako součást různých výzkumných vědeckých iniciativ, které Evropská unie provádí, zejména také v oblasti oceanografie, a všeho toho, co má co dočinění s tím tématem, o kterém zde dnes hovoříme. Dovolte mi dát slovo paní Emě Navaro, která je místo předsedkyně Evropské investiční banky a které dávám čtyři minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Je to pro mě velké potěšení, že zde dnes mohu být. Ráda bych poblahopřála Evropskému parlamentu a Evropské komisi za to, že nám poskytli příležitost, abychom vedli takovouto užitečnou diskusi o budoucnosti oceánu. Je to budoucnost, se kterou souvisí veškerý život na této planetě a proto je natolik důležité diskutovat o tom, jak můžeme postupovat v, v, v, v, v udržitelném využívání oceánu. Dnes zde zaznělo, že naše oceány jsou obrovským příspěvkem ke globální ekonomice a potenciálním hnacím motorem pro růst vytváření pracovních míst a inovace. Je to obrovská ekonomická příležitost do budoucna. My také víme, že za, vedle těchto ekonomických výhod. Je zde mnoho globálních eh, výzev související s, poskyt, s vytvářením energie, se zajišťováním výživy a s bojem proti globálnímu oteplování. Je, potře- je možné pouze pokud toto je všechno bude možné, pouze za, zajistíme bezpečnost a zdraví oceánu. Toto je opravdu závažné nebezpečí obrázek, který zde je, byl nastíněn, je velmi alarmující a je čas, abychom nyní začali jednat. Musíme mít udržitelný a odpovědný přístup k využívání a rozvoji oceánu, tak aby tyto největší přírodní zdroje na světě nebyly zkompromitovány a aby byly zachovány i pro budoucí generace agenda udržitelného růstu a rozvoje je velice důležitá pro Evropskou komisi a Evropský parlament a tak, aby vlastně jednali pro, pod, na podporu této politiky. Evropská investiční banka má také programy na podporu udržitelné modré ekonomiky. Je přirozené, že podporujeme při udržitelný eh, rozvoj a samozřejmě agenda boje proti klimatickým změnám je součástí našich priorit. Máme zde ambice a cíle v oblasti boje proti klimatickým změnám. Nejméně 25 našich finančních prostředků na akce v oblasti boje proti klimatu, bylo to 16 miliard euro v letošním roce. Také jsme se zavázali poskytnout 100 miliard dolarů na boj proti oteplování planety a na dosahování udržitelných výsledků. Máme hlavní investory v oblasti ekonomiky oceánu tak, aby se podporovaly tyto udržitelné projekty všude v Evropě i mimo Evropu. Důle, dobrý příklad je naše průkopnická role v podpoře kapacity skl. Více než 3,6 miliard eur jsme do tohoto investovali v posledních letech a podporujeme tento uh, Eh, expandující sektor. Také musíme investovat do podporu ozeleňování tohoto odvětví. Zde máme také různé pozitivní případy. Musíme se zaměřovat na boj proti plastovému znečišťování, což je jedna z největších hrozeb pro námořní ekosystém. Spolu s Německem Českou a Francouzskou rozvojovou bankou jsme zahájili naši iniciativu na čištění oceánu. V příštích pěti letech poskytneme 2 miliardy eur na projekty zaměřené na snižování znečišťování moří, zejména plastu a na e, čištění odpadních vod. V rámci této iniciativy e, financujeme čištění e, vody v, souvisl- v, v součinnosti s jinými ekologickými partnery modrá ekonomika se ne, není pouze otázka peněz, týká se to také kvality života, inovací a zavádění nových projektů do života eh, je potřeba také zajistit přístup soukromého kapitálu do tohoto odvětví. Je potřeba řešit a využívat nových technologií na tomto trhu. Abychom řešili tyto problémy, tak jsme spolu s komisí rozvinuli finanční nástroj pro snižování rizik aby tyto, tak, aby tyto projekty byly atraktivní pro soukromé investory. To je klíčové, protože inovace a věda jsou skutečně kritické, aby se zajišťovalo řešení udržitelných výzev do růstu modré globální ekonomiky nyní, eh, aby tato ekonomika vzrůstala, tak potřebujeme eh, odpovídající financování. A to je samozřejmě nad možnosti veřejného sektoru. Soukromý sektor musí také být zapojen do, eh, invest, do investičních rozhodnutí. Pouze takto budeme schopni podpořit udržitelné investice do našich oceánů. Abychom vedli investory k udržitelnosti a k investu, tak je potřeba aplikovat eh, principy globální modré ekonomiky. Rozvíjíme společně s Evropskou komisí programy eh, v rámci Institutu na ochranu oceánu. V letošním roce ty principy jsou, spoje, jsou zastřešeny eh, agendou OSN pro životní prostředí. Toto jsou první kroky. Nyní eh, se musí eh, samozřejmě eh, zachovávat ty zlaté standardy financování do modré udržitelné ekonomiky. Čas kvapí a ty výzvy eh, jsou před námi. Tyto výzvy budou vyžadovat multilaterální akce, ale také individuální úsilí nás všech tak, abychom byli schopni využít této jedinečné příležitosti, abychom eh, tyto ideje vnesli eh, ve skutečný život a abychom dokázali čelit těchto výzvám. A Evropská investiční banka je skutečně zavázána k další podpoře udržitelné modré ekonomiky jakožto katalyzátor pro soukromé investory, kteří by se měli zapojovat do této politiky tak, aby byla úspěšná. Děkuji. Eh, děkuji vám mnohokrát a nyní eh, požádám pana Pierre Delso, který je zástupcem generálního ředitele eh, DG Evropské komise pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky. Prosím, pane Dezo, máte slovo na čtyři minuty. Does it work? Děkuji vám mnohokrát. Je to dlouhý název našeho DG, ale mohu eh, to, co chci říci, jenom schrnout do několik slov. Sky Kopernik, Kopernik eh, Sky. Často se říká, že obloha nebe je omezením, ale je to také velice mocný nástroj, abychom mohli sledovat to, co se děje na zemi. A jak možná víte, jak už říkal pan předseda eh, Tajany, Evropská komise spolu s Evropskou agenturou pro eh, kosmický výzkum má velice eh, silný nástroj pro výzkum toho, co probíhá na zemi. Je to Copernicus, který je satelitní systém, který monitoruje zemi a pořizuje snímky různých situací na planetě. V tomto kontextu samozřejmě jsou oceány velice důležitou součástí těch pozorování, které provádíme prostřednictvím Koperniku. Musíme si uvědomit, že Kopernikus vlastně eh, hodnotí všude, včetně USA, jako nejlepší systém na světě. Čili my jako Evropané máme vlastně systém, který všichni pro sledování země eh, pokládají za nejlepší. A co děláme s těmi snímky? My jsme vyvinuli služby, které také sledují to, co se děje v oceánech. My jsme vyvinuli to, čemu říkáme námořní služba a ta se zaměřuje na oceány a poskytuje také informace klimatické týkající se oceánu. A Tyto informace se, se satelitu nám umožňují také sledovat například, jak se rozstávají ledy na ledovcích a čili sledujeme, co se děje v oceánech. Pak je tady další velice důležitý aspekt a komponenta Komerniku, je to nasledování námořní, které se používá pro monitoring různých činností, jako jsou například lodě, co dělají, kde jsou, ale také, a to je nesmírně důležité, zjišťování, kde je znečištění, aby se dalo rychle reagovat. Pak je důležitá služba komerniku a to je takzvaná služba pro naléhavé situace, pro nouzové situace, například povodně momentálně v Namozambiku. Tady se pak aktivuje Kopernikus pro sledování, pro zachranu lidí na zemi. To je samozřejmě velice důležité a to se také pravidelně pravidelně eh, a využívá. Třetí slovo, které chci zmínit, je dias. A co je to dias? Kopernikus, ten je největší poskytovatel dat na světě. Čili všechny ty snímky, které nám dává Kopernikus, jsou k dispozici eh, zadarmo všem. Potíž je ovšem v tom, že je těch dat strašně moc a byť jsou volně k dispozici, je těžké je všechny zpracovat. Tak co jsme udělali jakožto Evropská komise? My jsme se rozhodli, že budeme platit eh, soukromým subjektům za to, že vytvoří elektronické platformy, clouds, pokud chcete. A tato data jsou také k dispozici zdarma všem jaká eh, je myšlenka. Myšlenka je taková, že kdokoliv se bude moci prohlédnout tato data a vypracovávat, vyvíjet služby, eh, řešení, produkty na základě těchto snímků. Čili eh, když už nevíte, co dělat, například když v Bruselu eh, večer v neděli prší, tak se podíváte na Dias a zadarmo se můžete podívat, co se děje při sledování oceánu. Já jsem to řekla jako vtip, ale to je opravdu vážný cíl. Chceme zajistit, aby tato data mohl využívat kdokoliv na světě, včetně lidí v Evropě, aby se vyvíjely služby, které pomáhají sledovat situaci i v oceánech. Nakonec poslední slovo je Arktik. A proč to zmiňuji? Protože i když po Kopernikus je vysoce úspěšný, musíme dále pokračovat, musíme ho dále vyvíjet pro potřeby budoucnosti. Momentálně jednáme v rámci víceletého finančního rámce, jednáme s radou a s parlamentem o novém kosmickém programu pro budoucnost. A je tady jedna věc, kterou bychom chtěli vyvíjet v rámci Koperniku, pokud dostaneme podporu parlamentu a členských států, je tak nazvaný takzvaná arktická mise. Co chceme udělat? Chceme používat moderní Kopernikus tomu, aby sledovala situaci v Arktidě, protože víme, že to, co se tam děje, má hluboký vliv na eh, klimat na světě, tedy i v oceánech. To by měla být velká priorita a chceme tedy využívat satelity pro sledování této situace obecně za to. A to nejedná se samozřejmě jenom pro oceány, protože to se týká všem. Chceme mít eh, misi pro sledování klimatických změn, emisí CO2. A nejlepší nástroj, který je k dispozici, je kosmos. Někdy si sledujeme, že Evropa, stěžujeme, že Evropa nevede v mnoha sektorech, ale Kopernikus nám dává nástroj, který je mimořádně silný, který je vynikající a který může být také velice mocným nástrojem pro řešení záležitostí moří oceánů. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, pane Dezo, Delzo. Když hovoříme o Koperniku, tak mohl by vzniknout dojem, že už máme to, co nám nabízel pan Hercit. A co si myslíte o tom nápadu, aby tady byla Evropská agentura pro oceány? Eh, už máme Evropskou kosmickou agenturu, tak proč bychom neměli něco ekvivalentního i pro oceány, protože to je také hrozně důležité. Ano, tak jsme si to poznamenali a možná, že eh, můžete nějak využít eh, toto jakožto udělat z toho závazek z té vysoce postavená osobnost v komisi. Teď bych dal slovo některým svým kolegům z parlamentu. Nejprve to bude Iza Skus Bilbo Barandika, tři, paní eh, Barandika a má tři minuty. Alde, tři minuty. Děkuji mnohokrát. Dobré odpoledne vám všem. Dobré odpoledne také eh, pro návštěvníky. Eh, děkujeme všem, že eh, toto probíhá díky paní Meissner, která je zamilovaná do moří, tak jak se to vždy projevuje. Můžeme říci, že Ehm, toto je asi velice důležitý a zajímavý příklad ehm, naplnění programu 2020. V roce 2012 jsme eh, se pustili do velké změny eh, v tom, jak se díváme na moře. Ehm, je tady nárůst tradičních eh, aktivit a také z toho různé Eh, zisky, ale je to otázka udržitelnosti toho užitku, který nám moře eh, skýtá. Eh, zachovat také rovnováhu, ekonomickou i sociální rovnováhu pro ty, kdo žijí na březích moře. Je to také velké úsilí, které vyžaduje velkou obezřetnost. Především je to otázka tradičních aktivit, které musí být trvale udržitelné. Je to otázka rybolovu, Eh, technik rybolovných, ale také rozvoj akvakultury, což bude velice důležité při rozvoji obchodní i rybolovné flotily. Eh, dále je to otázka de- dekarbonizace a také otázka autonomního nebo automatického řízení eh, při plavbě. A je to velká příležitost pro tradiční loďařské společnosti. Můžeme říci, že jsou tady ale i také hrozby, například zamoření moří plastem. Je eh, nová možnost eh, nových aktivit, nových produktů, které by nahrodily eh, ty produkty, které znečišťují moře. Musíme využít této příležitosti, přinese nám to dobré plody. Samozřejmě inovace, ta je velice důležitá pro použití námořních zdrojů, kterým je také produkce energie. A já jsem velmi hrdá jako obyvatelka Baskicka, že naše maličká země je lídrem v výzkumu e, pro využití energie vyráběné z morského přílivu. Je tady lokalita Mutriku, kde v roce 2016 je světový rekord výroba 1,3 gigawatt hodin e, přímo, přímo z moře. Žádná, i když to vypadá jako malé číslo, žádné jiné um, Eh, elektrárny nevyprodukovaly tolik energie z moře. A to je velice, velice důležité právě pro naši zemi, která je tradičně přímořská. Eh, podobně můžeme hovořit také o prvním aerogenerátoru eh, na moři, který by na Kanárských ostrovech, což je další region velmi, velmi vystavený mořím. Je, nazývá se to Gorona del Viento. A e, můžeme říci, že to všechno přináší nové aktivity, snižuje to konflikty a také ukazuje, jaké synergie existují, inteligentním způsobem jsou-li využívány. A konečně e, je tady e, obezřetnost, kdy musíme věci kontrolovat, vyhýbat se takovým praktikám, které se vzdalují od trvalé udržitelného modelu a abychom měřili přínos nových politik, nových aktivit, které rozvíjíme. Já jsem velmi ráda, že se koná tato konference na vysoké úrovni, protože znamená velmi potřebný vývoj tím směrem, který potřebujeme, směrem k moři. Já to říkám jako europoslankyně, ale také jako členka eh, eh, společenství, které vždy žilo, žije a chce i nadále žít eh, v prostředí modré ekonomiky. A proto končím tímto sdělením. V rámci celého tohoto úsilí eh, ti, kdo žijí na břehu moře, musí hrát eh, důležitou úlohu. Eh, účast je důležitá, aby tato změna dále pokračovala a aby korunovala ty staletí výzkumu. <clears throat> Plány i politiky musí přinést užitek všem svým členům přinést příležitosti služby a uznání za veškeré úsilí, která se tady rozvíjí zlepšením vztahu s mořem. A to mě přináší velké uspokojení. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. A e, dalším řečníkem Klára Eugenia Aguilera Garcia z SAD na tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne vám všem. Toto je krásné odpoledne, krásné odpoledne diskusí, velmi zajímavých diskusí. A já v tomto panelu, ve kterém mám slovo, bych chtěla přednést některé úvahy a trošku vyprovokovat diskusy. Modrá ekonomika. To nemůže být pouze další koncept navíc k těm, které už tady existují. Když jsme před lety začali hovořit o trvale udržitelném vývoji, eh, tak se ovšem hovořilo jako o trvale udržitelném. Všechno se říkalo, ovšem se říkalo trvale udržitelné, ale pozor. Riziko modré ekonomiky je, že se to stane právě takovým eh, konceptem, který se bude používat na všecko. Na všecko, co se objeví nové. A já si myslím, že je tady třeba eh, věci rozlišovat. Nemůžeme pokračovat tak, jako jsme se chovali dříve. Musíme dělat věci jinak, odlišně a změnit naše postupy. Je tady paní Navarro Debej. A proto bych chtěla říci, že je důležité, kam směřujeme investice, soukromé i veřejné, abychom podpořili modrou ekonomiku. Můžeme mít stejné či podobné cíle, ale dělat to odlišným způsobem. A jasně si uvědomit, kam půjdou naše investice, zejména veřejné, ale i ty soukromé. Oceán obsahuje velké bohatství, velké zdroje. Může také posílit eh, eh, ekonomický rozvoj. A i když potenciál je veliký, tak podléhá určitému tlaku, určitému napětí. Je tady příliš velké využívání moří a oceánů. Znečišťování, ovlivňování eh, biodiverzity a ovlivňování klimatu. To všechno se projevuje a e, právě musíme věci změnit. V konkrétním případě chci hovořit o jedné věci, o které se tady hodně mluvilo odpoledne, a to je otázka plastů. Ale já chci hovořit také o sektorové politice v oblasti rybolovu. To je přece komunitární, tedy celoevropská politika. <clears throat> Někdy to dostatečně nezohledňujeme. Přitom zbývá ještě hodně co udělat. My jsme si stanovili určité, určité plány v oblasti revolovu, máme určité plány například v západním středomoří. Já jsem byla spravodajkou právě pro zprávu o e, této oblasti, ale jsou tady také plány pro západní Atlantik. Co můžeme udělat, abychom lépe využívali e, rybolov a odstranili nadměrný rybolov? Podle mého názoru jsou tady určité principy, které já bych tady chtěla předložit diskusi, předložit vašim dalším úvahám určité principy, které jsou nutné pro modrou ekonomiku trvalé udržitelného charakteru. Především musíme mít tady účast i závazek všech aktérů, všech občanů. Nikoho nesmíme vylučovat. Musíme se zavázat a umožnit účast všem to je velice důležité při rozhodování o trvale udržitelné modré ekonomice. A za druhé, brát v úvahu jednu věc, eh, o které často hovoříme, ale někdy protichůdně. A to je co nejlepší možné zhodnocení eh, vědeckých analýz. Eh, někdy to prostě eh, funguje tak, že se eh, neberou v úvahu některé argumenty, které jdou proti tomu, co my chceme zdůraznit. Přitom vědecká hodnota je velice důležitá při řízení trvalé udržitelné modré ekonomiky. A tady je také třeba brát v úvahu všechny aspekty udržitelnosti ekonomický aspekt, sociální a environmentální. Všechny tři aspekty. Když na jeden z nich zapomeneme, tak eh, to nebude dobré. Všechny tři aspekty jsou důležité pro lepší budoucnost, eh, jak z hlediska životního eh, prostředí, tak ekonomiky, tak sociálního aspektu. Na žádný tento aspekt nesmíme zapomínat. A já myslím, že to přináší eh, mnoho příležitostí eh, v oblasti modré ekonomiky, ale musíme si uvědomit, kam se směřuje, eh, jak to všecko uskutečnit. A to je velká příležitost. A především do tohoto závazku musíme zapojit všechny. To jsou některé úvahy, které jsem vám chtěla předložit dnešního odpoledne. Dochází k velkým změnám a já bych eh, eh, chtěla, aby se nezapomnělo na ten návrh, který tu zazněl, aby vznikla Evropská agentura pro oceány. Mně se to moc líbí. Uvidíme, co na to řekne eh, rada, která chce na celou tuto politiku věnovat méně prostředků v budoucím rozpočtovém období. Přitom to znamená, abychom měli více nástrojů, ale za méně peněz. <clears throat> Tak tedy zdroje, které máme, se musíme snažit využívat eh, lépe. To myslím, že je dobrý nápad. Děkuji. Now I would like... Nyní bych tedy rád požádal paní Izabel Tomas SAD a dal jí slovo na tři minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo, já budu hovořit francouzsky. Chtěla bych říct si, kdybych byla oceánem dnes odpoledne a viděla bych tolik dobrých víl, který, které se sklánějí nad mou kolébkou, tak bych byla trošku znepokojená. Zejména protože ty dobré investice se také sklánějí a vidím, že zde eh, nastěňujeme sní, stí, sen nového Eldoráda pro mnoho investorů. Jsou zde dobré důvody. Já se nebudu už vracet k tomu, co zde zaznělo. Potenciál v oblasti obnovitelných zdrojů energie, potenciál, eh, co se týká robotiky, kde vlastně můžeme uh, Eh, hloubit dno do tisíce metrů hloubky. Nejobjednávanější loď v loděnicích dnes je právě ta hloub, loď, která hloubí do, tis, do hloubky tisíce metrů, může o tom těžit ropu a potom odpluje, jako by se nic nedělo. A já si nemyslím, že tímto způsobem bychom měli ten problém řešit. Je tady mnoho dobrých důvodů, ano, k tomu, abychom byli tedy tak sváděni tou modrou ekonomikou, ale jsou také špatné důvody. A ty špatné důvody jsou ty, že populace se neustále zvyšuje, je zde nedostatek přírodních zdrojů pozemních tedy, je zde ekonomická globalizace, která se stále zvyšuje a bude se zvyšovat, do přeprava zboží a máme zde technologie, které umožňují neuvěřitelné věci před, ještě před několika desítkami let. Z toho všeho vyplývá několik povinností. Ta nejdůležitější nedělat moři to, co jsme udělali na zemi. A proto radikálně změnit model využívání, model obhospodařování a ne, ani to nemůžeme nazývat modelem využívání, měli bychom najít spíše nový výraz. Na zemi, co jsme udělali? Plítváme, způsobili jsme nenahraditelné škody, eh, zločiny proti životnímu prostředí a neuvěřitelné plítvání přírodními zdroji, které nejsou obnovitelné. Takže změnit model a jsem těž, mám radost z toho, co řekla Klara Aguilera před chvílí abychom se snažili dělat to, co jsme udělali v oblasti rybolovu, aby byl co nejudržitelnější, i když to není dokonalé samozřejmě, ale o co jde? Zde jde o Eh, odebírání pouze těch přírodních zdrojů, které jsou obnovitelné, tedy neútočit na kapitál těchto zdrojů a využívat pouze to, co je jaksi reprodukovatelné. Využívat pouze ty úroky, aby se použil finanční termín a nikoli v tu jistinu. Do, snížit negativní zdroje na příro, vlivy na, ne, na přírodní zdroje obecně. K tomu je potřeba mnoho věcí, ale nechci hovořit příliš dlouho. Hlavní požadavky dobrá, dobré hospodaření se zdroji, dobré využívání přírodního recipientu, ekosystémy, eh, ty prostě jsou dané, už nebudu to... A potom kontrola, ano, otázka určité policie nebo kontroly tedy která, kde často důvěra, jak se říká, důvěřuj, ale prověřuj. A e, je potřeba skutečně chránit naše přírodní bohatství a k tomu kontrola je naprosto nezbytná. Na závěr bych ráda řekla, abychom, tak abychom byli efektivní, seriózní a abychom skutečně eh, přeměnili naše slova v činy u těchto zásadních otázek, tak bychom měli přestat hrát si na našem národním písečku nějaké výhradní zóny. Je potřeba, aby Evropská unie konečně udělala s eh, skutečně postupovala jednotně, aby Evropská unie přestala si hrát národnostní politiku. Z hlediska institucí to ještě není dovršeno. Pane komisaři, máme zde DG Mare, které vlastně slouží pouze pro Liborov. Zde v Evropském parlamentu máme výbor, jediný námořní výbor, tedy výbor pro rybolov, ale potom máme tedy námořní dopravu v rámci výboru pro dopravu. No prostě já nebudu zde nastěňovat celou tu škálu, ale nejsme si ještě, a už se blížím ke konci, Musíme mít skutečně námořní Evropu, musíme mít zprávu námořní oblasti skutečně na evropské úrovni a ještě na závěr slovíčko o humanitě, nezapomínejme na lidi tedy a nezapomínejme na povinnost záchrany lidí na moři, zachraňovat lidské životy, jakékoliv. To je vlastně princip a hodnota, která už trvá mnoho století a kterou Evropská unie nesmí opustit. Děkuji vám za pozornost. Thank you. Eh, děkuji. A teď eh, máme několik řečníků a každého z nich bych požádal, aby opravdu dodržoval časový limit eh, pět minut. První bude pan Vitor Verdelo, který je generální, eh, generálním ředitelem Evropské asociace Biovasic ŘAS. Eh, děkuji vám, děkuji organizace, organizátorům za pozvání. Rád bych něco řekl o třech tématech. Nejprve, co to jsou vlastně řasy, a o jaký problém se jedná, o zdraví oceánu a jakou roli mohou hře si hrát pro řešení toho problému. Nejprve se podíme na to, co to jsou eh, eh, biomasa z řas. Je to vlastně mikroskopické eh, řasy, které zajišťují fotosyntézu. Už se tady hovořilo o kyslíku. Podívejme se, jak vypadají. Tak to vypadají a je, jsou tisíckrát menší než milimetr a je eh, široká rozmanitost eh, mořských řas, mají různé názvy. Toto jsou eh, některé z nejhojnějších ras, řas na planetě a jsou zodpovědné za 5 fotosyntézy, jsou na dnech všech oceánů. Pak se podíváme na, na další mikro řasy, které vidíme často blízko pobřeží. Zatím vidíme jejich snímky, hodně se vyskytují v Evropě a sklízejí se z oceánu. Eh, kultivují se často v Asii. A existují různé řasy a mají různé vlastnosti a různé možnosti využití eh, od eh, zpracování odpadních vod až pro, po výrobu polysacharidů. Například tato řasa byla kdysi v Portugalsku, v mé zemi, velice eh, rozšířená, ale příliš se těžila. Teď už jsou to jenom zbytky a je to důležitá řasa. Teď eh, několik slov o problému. O jaký problém se jedná, pokud je o zdraví oceánu a eh, když se neudržitelným způsobem využívá. Vidíme, že jsou to dva hlavní problémy. Znečišťování a další je nadměrný rybolov. Znečišťování má různé podoby například nadmíra CO2 eh, v ovzduší, vede to ke klimatickým změnám a dělá to také mnoho problémů v oceánech. Další problém jsou plasty, o tom už tady byla řeč. Konečně pak nadměrný rybolov. To je také velmi relevantní problém plasty, pokud já si eh, osobně, eh, osobně na to dívám, je to jeden z našich eh, hlavních problémů. Jsou to hlavně mikroplasty, nikoli ty velké plasty. Mikroplasty to nejsou jenom ty, které jsou výsledkem biorozložení samotných plastů, ale vlastně všechno to, co se používá k praní, všecko, co se dělá nikoli z bavlny, ale z plastických materiálů. Vše, kdy kdykoliv vlastně pereme, tak mikroplasty se dostávají do oceánu. A je to 6 až 9 milionů tun ročně to je obrovské číslo. A tyto mikroplasty vlastně se rozkládají tisíc let a není možné je odstranit z oceánu. Zkrátka to nejde, protože jsou mikroskopické a jsou rozšířeny všude a dostávají se zpětně do potravinového řetězce, protože jedí, požírají je korýši i další organismy a dostávají se posléze až do našeho potravinového řetězce. Ale podívejme se na věci pozitivně, jak mohou přispět řasy. Sady jsou dvě hlavní, dva, dvě hlavní věci, co tedy odhazujeme, zahazujeme do oceánu a co zase z nich vynímáme. Do oceánu dáváme různé chemické znečišťující látky. A problémy jsou um, nadměrný rybolov. Nejedná se jenom o ryby, ale také o velryby, například o koríše a další organismy. Řešení. Řešení je na třech úrovních. Jedno je prevence. Nejdůležitější je zarazit to. Nejenom vyčistit, ale zastavit nadměrný rybolov prostřednictvím prevence. A dělá, stále je tady e, ekonomika, dekorbanizace, udržitelnosti a také zdanění všeho co vytváří, eh, co poškozuje oceány. A myslím si, že je velice důležité, eh, aby si o tom občané mohli udělat obrázek, aby měli informace, jinak nebudou vyvíjet tlak na politiky a ty s tím nic neudělají. Nakonec je třeba, aby tady bylo vyvážené využívání oceánů, protože bez toho je nebudeme moci chránit a jak mohou pomoci řasy v této souvislosti. Čtyři věci. První dvě řasy mohou eh, často nahrazovat krmivo v akvakulturách. Tam používáme ročně 7 milionů tun eh, rybí moučky a soju také hodně používáme řasy mohou nahrazit, nahradit tyto eh, oleje a tyto eh, proteiny. Čili jestliže eh, řasy budou nahrazovat rybí, rybí, rybí moučku, pak nebude tolik rybolovu a zase nebude se tolik kácet ani Uh, pak dále řasy se může používat v různých aplikacích, které vám ukáže na dalším slajdu, ale chtěla bych také říci, že řasy můžeme používat také pro selektivní bioremediaci, kde vlastně mohou být eh, nasyči bakterií, které pomáhají rozkládat plasty. Dále kontrolovaná fertilizace oceánu, eh, hnojení oceánu. Tam, kde nejsou zóny, eh, kde by byl kyslík, tam můžeme zase využívat řasy, aby produkovali kyslík v masovém měřítku a zase to může výrazně měnit problémy s klimatem. Konečně pak je tedy osm hlavních aplikací řas, jak mikro, tak i makro řas od eh, potravin, krmiv, kosmetiky, paliv, chemikálií, hnojiv. To jsou tedy ty oblasti, kde Evropa skutečně hraje vedoucí úlohu. Momentálně probíhá mnoho výzkumných projektů ve všech těchto oblastech a to je vše a já vám děkuji. Děkuji vám. A teď eh, Ester Asin, která je ředitelkou Evropského eh, politik, úřadu WWF. Děku, pět minut děkuji Evropskému parlamentu za tuto konferenci. Jsem velice ráda, že tady zastupuje naši organizaci, která přispívá k rozvoji udržitel, zásad udržitelné modré ekonomiky. Někteří eh, řečníci už hovořili, že to tady vypadá jak Eldorado. Opravdu jsme odhadli, že oceány, oceánská ekonomika představuje asi 22 triliony dolarů, které lze získat a, a může to být být i 2 triliony a půl. Hovoříme i o dalších výhodách, kyslík, potraviny, ale také eh, je to jaksi nárazník, který brání klimatickým změnám, protože je to eh, přirozený eh, pohlčovač k uhlíku a předpokládáme zdvojnásobení do roku 2030. A vytváří se tady možnost pro rozvoj námořní infrastruktury, biotechnologie, dopravy a podobně. Ale už tady také bylo zmíněno a já také chci zmínit, že je důležité se skutečně věnovat biodiverzitě univerzitě a tím se zabývá naše organizace. Ukazatele zdraví oceánu e, směřují negativním, nikoli v pozitivním směrem, protože dochází nadměrnému rybolovu asi na třetinu velice destruktivním způsobem, dále mangrovníky, mangrovy a školky dochází k deforestaci dvakrát až třikrát rychleji, než je tomu v případě tropických pralesů. Hovoříme už o toxických záležitostech, o plastech, o klimatických změnách a to samozřejmě velice ovlivňuje pobřežní oblasti, ale musíme také zmínit acidifikaci chladnějších vod, což se projevuje také v potravinovém řetězci. A pak je tady další věc, která eh, je velice eh, důležitá pro naši organizaci a to je zbělení blíž bleaching korálu. My jsme viděli nejvíc, nejhorší záležitost před dvěma roky, kdy jsme přišli skoro o polovinu eh, korálových útesů. A když to bude stejným eh, způsobem pokračovat, pak do roku 2050 přijdeme o všechny. A nepřijdeme jenom o nádherný druh, ale má to také dopad na životy miliony lidí, kteří na ně závisí z hlediska potravin, ochrany potřebí a příjmů. Takže je to opravdu extinkce v masovém měřítku. A pokud tedy oceán bude zdravý a dobře spravován, pak nám pomůže dosáhnout všech 17 cílů udržitelnosti. Ale vracím se k tomu, co už tady říkal předřečník. Naše eh, ambice eh, ekonomického růstu velice závisí na zdravých ekosystémech a na dobrých službách. Čili můžeme si to říct zjednodušeně. Neměli bychom hovořit jenom o ambicích pro modrý růst jako takových, ale spíše o potřebě minimalizovat riziky a budovat odolnost oceánů, zejména vzhledem ke klimatických změnách. A to, že dá, si vyžádá, abychom eh, se zabývali ekosystémy a ozdravili je dřív dříve, než je začneme využívat. Musíme si uvědomit meze planety, nakonec planetu máme jenom jednu. A to si vyžádá značné investice. Je třeba obnovovat tento přirozený kapitál, který je teď ohrožen. A proto bychom to měli pokládat vlastně za takový návrh pro biznes. Čem jsme na významné křižovatce. A už o tom hovořili kolegové. Na jedné straně e, občané se dožadují toho, abychom něco dělali. Na druhé straně už tady máme máme veřejné politiky a Evropská unie už má legislativní nástroje pro udržitelnou modrou ekonomiku. Teď ještě potřebujeme tyto nástroje implementovat. Já zdůrazním jenom význam tří. Je první, je cíle společné rybolovné politiky dosáhnout udržitelného rybolovu roku 2020, ale také rámcová eh, eh, směrnice pro dobrý status eh, evropských moří a to už je hned za rohem 2020 2020. A pak je tady další klíčová politika, to je umluva o biodiverzifiktě. Omlouvám se a je to cíl číslo 11, aby se ochránilo alespoň 10 hodnotných pobřežních a námořních oblastí. Stojí za to znovu zdůraznit, že vyzýváme ke konkrétním akcím. V roce 2020 budeme inventarizovat eh, situaci mnoha dohod, pařížské dohody udržitelných vý, cílů vývoje a úmluvy o biodiverzitě a proto tedy chceme, abychom se nově dívali na přírodu, abychom uzavřeli novou smlouvu s přírodou, aby biodiverzita a příroda byly ve středu eh, politické agendy. A mám tady tři takové signály v Evropské unii. Třeba reagovat na globální eh, požadavek eh, udržitelných investic a modrou ekonomiku. Za druhé je třeba pracovat i u sebe, i na celém světě na podporu udržitelných udržitelného rybolovu. A za třetí podporovat odolnost eh, našich oceánů, tak abychom to stihli k tomu datu 2020. Eh, děkuji. Děkuji, děkuji paní Arsien, děkuji. A já teď prosím pana Remyho Grieta eh, z Ocean Energy Europe, aby také respektoval pětiminutový limit. Dobré odpoledne všem účastníkům, pane komisaři, vážení poslanci, poslankyně. Eh, chci říct, že jsme asociace, která zastupuje eh, energii z oceánu. Stačí kliknout a bude to postupovat. Tak já doufám, že ty obrázky na plátnu trošku ukážou, eh, co vlastně je Ocean Energy. tak eh, v každém případě byste si mohli klást otázku, když se podíváte na eh, obrázek, proč potřebujeme Ocean Energy. A já odpovídám dvojím způsobem. Eh, za prvé kvůli klimatu a za druhé kvůli průmyslovému rozvoji. Klimatu to je evidentní, protože víme, že do roku 2050 nemůžeme již dále spalovat uhlí, plyn, Eh, ropu, jako jsme to činili do posud. Máme zprávu, která ukazuje scénář komise eh, a tam je hovořeno o tom, jaké jsou cíle obnovitelných zdrojů energie do roku 2050 a k tomu potřebujeme, eh, potřebujeme tedy některé zdroje, jako je slunce, a dále budeme potřebovat všechny technologie, které budou k dispozici, včetně ehm, efektivnosti energií, budeme potřebovat skladování eh, energii a to je zcela jednoduché říci, proč to budeme potřebovat. Budeme muset eh, vyrábět energii v jinou chvíli, než ji pak budeme spotřebovávat. Proto potřebujeme také eh, to skladování. To umožní vyvážení celého systému. Do roku 2050 doufáme, že tady bude 10% energie z oceánů. A druhá věc, to je průmyslový rozvoj. Ocean energy, tedy energie z oceánů, znamená také investice a znamená to i výnosy z průmyslu. Eh, je tady řada zemí, jako například Dánsko, Německo, které již eh, mohou získat výhody z globálního trhu. A také pozorujeme, že už se to děje pro všechny země, které mají pobřeží. Do roku 2050 myslíme, že tady bude 420 tisíc pracovních míst v Evropě a další pracovní místa jinde. Máme celou řadu úspěchů na eh, z hlediska eh, nákladů. Může se říkat, zda je to nákladné nebo velmi nákladné, ale máme určitý podnikatelský záměr, kde eh, započítáváme, co potřebujeme. To je určitý trochu betonu, trochu kovu, kabelů, trochu kabelů a eh, pak eh, se to velmi rychle amortizuje, jakmile začnete vyrábět eh, energie. Jistě, sluneční energie, větrná energie, to všecko probíhá. Také modrá energie je i právě z oceánu a je možné tady postupovat trvale udržitelným způsobem, jak o tom hovořila Michel Thomas. Jsou již studie, které ukazují, že energie z oceánu nemá prakticky žádný dopad. Záleží na tom, jakou vezmete technologii. Buď velmi malý, nebo prakticky žádný dopad na eh, klimatické změny. Je možné to provozovat tam, kde je silný proud. Eh, a mm, také eh, otázka, co je na dně moře, zda jsou tam například skály. Potřebujeme E, tedy určité ukotvení, ale to má také velmi malé, malý dopad na prostředí v mořích a oceánech. Takže e, opravdu ne, nenapácháme takové škody, jaké se napáchaly na e, zemi. Dále určité, samozřejmě je třeba brát úhou také určité živočichy, mořské živočichy, zejména mořské savce. A um, tady eh, prostě je to, je to zaujme, když se tam něco děje v tom moři, eh, přijdou se podívat, jak vypadají ty turbíny. Eh, takže je to opravdu velmi dobrá technologie, jak ekologicky, tak ekonomicky. Víme, jak to dělat, víme, jak to dělat trvale udržitelně a teď otázka je, jak se tam dostat. Soukromý sektor je vyzván, aby přišel a investoval do těchto technologií, investovat do nových technologií. To znamená dvě věci. Potřebujeme zviditelní na trhu a potřebujeme mít dostupné investice. A já tady dnes eh, o tom chci hovořit a poděkovat vám za pozornost a eh, poděkovat jednotlivým pracovníkům komise a komisi vůbec celé eh, za to, že máme od nich i finanční podporu. Bez nich by některé ty technologie, některé ty diapozitivy prostě tady nebyly a ty technologie by nebyly ve vodě, tak jak tomu teď je, tak e, to také bylo i řečeno. E, některé z těchto zařízení e, tedy již jsou v mořích. Děkuji, komisaři Vero. A já apeluji i na členské státy, aby došlo už opravdu k akci Eh, tady se již hovořilo o různých eh, příkladech historického vývoje. Na národní úrovni potřebujeme zviditelnění na trhu. Potřebujeme tedy zájem investorů. Eh, v kapitalistickém prostředí investoři neinvestují, když nemají naději na výnos, na zisk. Pokud tady zastupujete některé členské státy, pokud máte nějaký vliv, prosím, eh, prostudujte ehm, energetickou strategii vaší země a zajímejte se o tuto eh, technologii, když už ne kvůli klimatu, pak i z čistě sobeckých zájmů eh, výnosu, který to může přinést. Takže děkuji. Potřebujete-li více informací, prosím, Eh, můžete se eh, na to podívat, na tento modrý růst a na tuto realitu průmyslu. Merci, monsieur Děkuji vám, pane Griet. A teď posledním řečníkem bude pan Kristof Tigrat, který je generálním tajemníkem organizace Sea Europe. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, pane Meissnerová, dámy a pánové, dobrý večer. Nejprve chci poděkovat organizátorům dnešní konference za to, že nás sem pozvali. Pokud vás nás neznáte, je to organizace, která zastupuje zájmy doků a výrobců námořního zařízení v Evropě. Dohromady je to více než 28 tisíc výrobců v evropském kontextu a společně se prezentujeme jako eh, námořní eh, technologický sektor v Evropě co děláme na konferenci o oceánech. Já bych vám to rychle chtěl vysvětlit. Za prvé, základní naší činností je budování, údržba, přetváření, opravy, e, zařízení a e, složitých e, plavidel a platform námořních plošin. Jsme na to velice pyšní a e, stále více se zabýváme infrastrukturami a technologií, které jsou vhodné pro činnosti spojené s e, nám e, modrým růstem. Podívejte se na velká plavidla pro turistiku například, ty jsou také důležité. Takže náš sektor námořní technologie je velice spojen s oceány a moři a chce přispívat k udržitelné modré ekonomice a snižovat tlaky, které jsou na tlak oceány vyvíjejí. Neděláváme to sami, ale máme eh, naše kolegy na platformě technologií používaných na vodě a e, máme novou e, agendu strategického výzkumu e, od ledna tohoto roku a týká se nejenom dopravy, ale tak námořní dopravy, ale také přístavu a logistiky a konkrétně modrého růstu, zejména námořní doprava tedy co tím myslíme. Myslíme tím námořní vody a také navigační systémy, tedy není to jenom námořní doprava, ale i vnitrostátní eh, toky a chceme dosáhnout eh, nulových emisí. Do roku 2030 chceme bujovat, budovat nové lodě pro námořní i vnitrostátní vnitrozemskou eh, dopravu, které by snižovaly 50 eh, emise a do roku 2050, jak si myslíme, zajistíme to, že eh, budou nulové emise z plavidel. A když hovoříme o nulových emisí, pak nemyslíme jenom snižování eh, emisí do ovzduší skleníkových plynů, ale také máme na mysli snížení znečišťování vody a hluk, eh, hlukové znečišťování a proto eh, tedy o tom se, eh, se nás týká tato konference a to, o čem se hovoří, hovoří teď v Londýně na v Mezinárodní organizaci pro námořní dopravu. A máme mnoho aktivit, které vyvíjíme, zabýváme se také energetikou, ale o tom hovořil teď eh, předřečník takže nebudu o tom hovořit. Já se zaměřím místo toho na dvě jiné věci. Eh, chceme napomáhat lepšímu porozumění a ochraně oceánu, moří a vnitrozemských vod. Myslíme si, že do roku 2030 Evropa už by měla mít plně integrované eh, systémy sledování oceánů, moří a vnitrozemských eh, mm, vod, abychom měli holistický pohled na ekologické dopady všeho. Tento systém by měl také umožnit Evropské unii, aby prováděl ve velkém měřítku odstraňování plastů. A nakonec chceme vést také k tomu, aby eh, byly tady v eh, aby bylo možné eh, dále budovat eh, logistiku na pobřeží. Do roku 2030 chceme vytvořit takzvané víceúčelové modulární systémy na podporu a ochranu pracovníků na moři, abychom umožnili dobré životní podmínky přímo na moři a dobrá rekreační zařízení. Eh, chceme mít tady možnost kombinovat eh, různých technologií plošin, abychom měli první takové plovoucí ostrovy, pro ehm, průmyslovou i rekreační činnost ve velkém měřítku do roku 2050, ale za tím účelem je třeba splnit řadu podmínek a už se o některých hovořilo. Význačné investice do ehm, výzkumu, vývoje a inovací, jak v rámci Horizonu Evropy, ale i mimo. Dnes e, sektor námořních technologií už investuje asi 10 ročního obratu do e, činností v oblasti výzkumu a vývoje. Je tedy jedním e, z pionýrů, ale jestliže chceme plně využívat potenciál modrého růstu a chceme, abychom zlepšovali tuto činnost, pak samozřejmě budeme potřebovat další investice do výzkumu a vývoje. Za druhé, zavádění nových technologií a nových koncepcí je třeba plně podpořit z hlediska politiky a regulačních opatření. To je velice důležité v evropském kontextu zejména, protože jsme přesvědčeni, že to nám pomůže k tomu, abychom byli opravdu inovativní a být inovativní v evropském kontextu znamená udržet si konkurenční schopnost globálně. Za třetí je tady celá jasná potřeba, aby tento sektor získal lepší, snadší potřeb, e, přístup k financování z Evropské unie, zejména tam, kde kde se jedná o kapitálově náročné anebo rizikově náročné investice do inovativních produktů. Je to spojené i s modrým růstem. Za čtvrté, tento sektor musí také být schopen eh, se spolehat na zaměstnávání vysoce motivovaných mladých lidí a vysoce kvalifikovaných pracovníků, tak, kteří jsou schopni pracovat s inovativními technologiemi přizpůsobovat se technologickým rychlým změnám. V neposlední řadě, pokud je odvětví evropské námořní technologie, pak je třeba, aby tady byla dedikovaná strategie, říkáme tomu leadership strategie. To nám umožní je udržet si globální eh, konkurenční schopnost, pokud jde o eh, námořní eh, vybavení a výrobu. A umožní nám to také být konkurenčně schopní v oblasti inovací a to bude prospívat nejenom komunitě námořní dopravy nebo vodní dopravy, ale i modrému růstu proto tedy oceány a moře jsou nesmírně důležité pro náš sektor, pro další generace a pro planetu jako takovou a my chceme dělat všechno možné, abychom plně eh, se zhošťovali, zhošťovali svých povinností. Děkuji vám. Tím jsme se dostali ke konci posledního třetího panelu. Vím, že eh, jste se někteří chtěli ptát, ale bylo mi eh, řečeno, že bohužel z jednoduchého důvodu nemůžeme umožnit, eh, eh, umožnit dotazy, protože už tlumočení bude jenom několik minut. Takže opravdu už tedy budeme muset uzavřít tuto důležitou konferenci a děkuji vám tedy za vaše pochopení. Děkuji. meeting. So, ladies... Takže dámy a pánové, ještě tady stále zůstává poměrně hodně lidí, kteří zůstali do konce. Nebojte se, že bude nějaký další dlouhý panel, jsou to jen závěrečné připomínky a hned dávám slovo komisaři Velovi, který vlastně učiní určité tematické závěry. Potom já poděkuji všem účastníkům a potom už to bude opravdu ukončeno. Děkuji, Gezíne. Vážení ne, dámy a pánové, nejprve bych vám chtěl poděkovat za toto velmi inspirující odpoledne, za nesmírně zajímavé prezentace a diskuze. Je velmi povzbudivé, že veškeré eh, návrhy, že jsme se v podstatě shodli na tom, že potřebujeme koordinovanější a odhodlanější akce pro ochranu oceánu a moří a že pro, které jsou velmi ohrožené. V posledních několika letech Evropská unie provedla velmi ambiciozní opatření pro snižování plastového opatření, e, znečištění pro ochranu moří a oceánu a pro udržitelnost rybolovu, tak aby se podpořila modrá ekonomika a také rozvíjel výzkum a vývoj v oblasti námořní, ale jsou zde ještě velké výzvy a úkoly, které před námi se trvávají. Problémů je mnoho, jsou zde klimatické změny, znečištění, snižování biodiverzity, nadměrný rybolov a nadále narůstající eh, populace do roku 2050 10 miliard lidí, jak už zde zasnělo a tlak bude stále se zvyšovat. Já bych vás chtěl ujistit, že Evropská komise je nadále zavázána eh, k ochraně oceánu a k pokračování započatých eh, opatření. Máme zde program Horizont Evropa, který považuje oceány za skutečně těžiště svých aktivit a potom také fond námořní a rybolovný fond od roku 2020 také eh, nástroj pro externí financování od roku 2020. Evropská unie také nadále je zavázána, že bude hrát velmi aktivní roli na světové scéně v kontextu OSN, agendy 2030 pro udržitelný rozvoj a implementaci pařížské dohody je potřeba chránit námořní biodiverzitu moří a oceánů a když zachováme zdraví světových oceánů, tak je ale k tomu potřeba, abychom všichni úže, úže spolupracovali se svou kolegyní Federikou Mogherini. Jsme zapojili Evropskou unii do fóra zúčastněných subjektů, kde jsou eh, zástupci občanských společností, o expertů na námořní eh, oblast, výzkumných pracovníků, akademiků a tak dále, kde se diskutuje o výzvách mezinárodního řízení oceánu a Eh, provádějí se společné akce. To bude další krok v našem úsilí k integrovanějšímu přístupu k evropské a globální ochraně oceánu. Musíme eh, Evropský Parlament také musí posílit svou roli v této oblasti a k tomu potřebujeme eh, jasné další akce. Budeme tedy pokračovat v naší práci a doufám, že i vy budete pokračovat ve vaší práci, že tedy a všichni společně, když se nám podaří lépe spolupracovat, tak se nám podaří zachránit naše modré oceány. Děkuji vám všem účastníkům a děkuji Gezine. Thank you. Děkuji mnohokrát, komisaři Velo. Já velice oceňuji, že jste zde zůstal až do konce, protože byla to skutečně konference, kterou už, o kterou jsem už usilovala dlouhou dobu. Já vím, že jako komisař máte spoustu povinností, ale nicméně jste zde zůstal do konce, takže to je skvělé a všichni, kteří jste se trvali do konce, tak opravdu vidí, že tuto problematiku berete velice vážně, já to vím tedy, a že se snažíte dělat všechno, co můžete pro ochranu oceánu. Já bych měla jednu připomínku. Hovořilo se zde o plastových lahvích, ale jeste obvykle tedy všude se dávají plastové lahve. Hmm ale zde jsme to odmítli, máme zde pouze skleněné lahve a toto je kombinace z Evropského parlamentu. Ten vršek, ten uzávěr je recyklovatelný plast, takže ten se dá znovu využít a to je skutečně něco také, co bychom měli nadále o tom uvažovat, jak opravdu bychom se vyhýbali co maximálně využívání plastových lahví. Ještě jsem chtěla říct si něco já jsem velice spokojená, velmi ráda, že se nám podařilo zorganizovat tuto konferenci, že zde bylo tisíc zaregistrovaných účastníků. Samozřejmě, kdyby vás bylo milion, tak by to bylo ještě lepší, ale to není možné samozřejmě, je to skvělý začátek. Evropská agentura pro oceány, to je skutečně skvělá myšlenka v rámci DG, DG Mare se tedy pracuje na této problematice, ale já bych chtěla všem poděkovat, všem, kteří sem přišli. Já děkuji všem řečníkům, všem kolegům z Evropského parlamentu. Bylo zde hodně kolegů. Nikdy jsem nezažila konferenci, kde by bylo skutečně tolik kolegů. To byla opravdu velmi dobrá účast. Bylo to byla to úspěšná akce. Myslím si, že také všichni, kdo se podíleli na organizaci, kabinat eh, předsedy Tajanyho a Magdalena Pionu a další kolegové, kteří se podíleli na organizaci. Potom bych chtěla poděkovat DG Mare, zejména Ramonovi van Barneveltovi a Alexandrovi, který, kteří s tím měli hodně práce. A potom bych chtěla, jsem už ve svých úvodních připomínkách se o tom zmiňovala. Byl tady tedy generální ředitel DG Mare, ten byl a potom také z DG pro životní prostředí. Samozřejmě možná jsem to opomněla v úvodních připomínkách, ale ti také byli zapojeni a v neposlední řadě Myslím si, že všichni z vás, kteří jste zde byli, milují oceány. Pro mě je skutečně zásadní, že vidím, že máme skutečně jenom jedny oceány, jednu planetu. Proto oni potřebují naši ochranu a lidé ochraňují to, co mají rádi, takže bychom všichni měli skutečně se zmobilizovat a pokusit se přesvědčit lidi, aby co nejvíce měli rádi oceány. Takže ještě jednou vám všem děkuji a doufám, že se uvidíme jindy při jiné příležitosti. Děkuji a hezký večer.